Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning with point eight, the presentation. ráno, kolegové. Dnes začneme s bodem 8 a sice a eh, s představením a, eh, výroční zprávy Evropského inspektora ochrany údajů Giovanniho Butarleho, kterého zde tímto vítám a představí nám eh, zprávu za rok 2015. Dostali jste ji elektronicky a papírové výtisky jsou u vchodu. Rok 2015 byl určitě přelomem pro ochranu údajů vzhledem k tomu, že e, došlo k politické dohodě mezi spoluzákonodárci o balíčku o ochraně údajů. Takže to bude velice eh, obsažný rok, pokud jde o dohledové aktivity a Giovanni zde představí eh, výsledky v této oblasti. Také bych chtěl eh, zdůraznit, že od svého jmenování si navštívil Libe několikrát, když jsme projednávali PNR, TTIP, zastřešovací dohodu a nedávno na slyšení o štítu soukromí. Pokud vím, tak ke svému prohlášení k tomuto eh, štítu přijdeš ještě v pondělí se svým prohlášením. A tak jsme tady měli delegaci minulý týden do Washingtona, San Franciska, a, a, nebo tady bude, a ti, kteří s námi pojedou, a se ještě budou jistě ptát a, k této návštěvě. Takže děkuji eh, za tvoji přítomnost a dám ti slovo na 10 minut a potom zahájíme rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, členové výboru, přeji vám dobré dopoledne a děkuji vám za příležitost eh, představit vám nejnovější výroční eh, zprávu Evropského inspektora ochrany údajů. Letos je to zpráva inovovaná, stručná po bodech a nikoli po úkolech užívá klíčové výkonnostní indikátory a také eh, statistiky v přílohách. Eh, můj dobrý kolega Vojček Fevrovský a já eh, jsme velice vděční našim zaměstnancům za tyto výsledky. Před několika lety jsme podali zprávou, že generace narozená kolem konce tisíciletí tráví kolem 18 hodin denně na, za použití médií, používání textových zpráv, her a sociálních sítí. Takže zajištění našeho života online je teď zřejmě stejně důležité jako ochrana lidí ve fyzickém světě a proto Evropská unie i širší e, svět tomuto parlamentu musí být velice vděčné, protože jste měli tu odvahu a stali jste se lídry v tím, že jste stanovili mm, nejkomplexnější pravidla pro chování online kdekoliv na světě. Čili uh, skládám vám uh, podstup, pane předsedo, i vašim zpravodajům a stínovým zpravodajům, jak za GDPR, tak novou uh, směrnici pro ochranu údajů pro policii a, a odvětví trestní spravedlnosti. Eh, v loni jsme měli plný celý eh, rok eh, svého mandátu a my spolu s Vojčkem Věrovským za necelých 100 dnů svého mandátu jsme vydali pětiletou strategii. Touto strategii jsme využili právě ten rozsah působnosti, který jste nám dali v oznámení o prostoru k zaplnění. A chceme v něm zachovat ty klíčové vztahy uvnitř EU i na venek. Proto pracujeme tvrdě na vytvoření globálního partnerství, tak abychom se stali upřímnými partnery pro ty hodnoty svobody a další a, a zejména čelili kritice. My chceme eh, bojovat za práva a jednotlivce. Jedná se eh, zjevně o historický moment pro eh, ochranu údajů a soukromí. Ještě nedávno byla ochrana údajů okrajovým tématem pro celé odvětví, pro státy i pro tento parlament. A teď je eh, středobodem eh, politiky, eh, obchodu i technologického rozvoje. A naše zpráva se pokouší vysvětlit stav ochrany údajů v Evropě v roce 2015. Vypadá to jako velká témata, big data, bezpečnost, hranice, bezpečnostní vývoj. Vypadá to jako, že my jako nezávislý orgán eh, pro ochranu údajů eh, eh, jsme stále iniciativnější a vzhledem k tomu, že jsme nezávislí, tak dohlídáme na to, jak se data zpracovávají a, a, a radíme zákonodárcům ohledně důsledku jejich činnosti. To je pro nás důležité podle nařízení 45 2001 a také podporujeme orgány ochrany údajů podle národního práva. Chceme, aby ta ochrana byla připravená pro digitální svět pro způsob, jakým komunikujeme, organizujeme společnost a obchodujeme. Většina z nás vede většinu svého života prostřednictvím chytrých zařízení a aplikací, eh, které na nich běží. A právě eh, díky mobilní aplikace, kterou jsme vám eh, předložili loni, jsme mohli vést závěrečné kolo jednání o reformě ochrany údajů. Teď dokonce existuje několik aplikací, které obsahují texty legislativy, tak aby se k ním snad dostalo pro členské státy uvnitř EU i mimo EU. Pokud já vím, tak jsme první institucí Evropské unie, která do kapsy každého eh, eh, dostává právní eh, reformu, o které se vyjednává a můžete si srovnovat jednotlivé texty. Teď už za dva týdny vydáme třetí verzi aplikace s konečnými zněními přijatých textů a, a tak chceme zdůraznit úlohu zákonodárce a, a rozvíjíme praktickým nástrojem svoji roli chytře. Několik připomínek k ochraně soukromí. V vydání 29 úředního věstníku je vlastně sběratelskou položkou pro všechny, kterým leží ochrana údajů a základní práva na srdci. Já jsem se setkal s Europolem na téma, jak Eh, naše instituce eh, chce se stát eh, dohledem nad ochranou údajů v této agentuře. A také jsem si přečetl zprávu koordinátora boje s terorismem pro Radu pro vnitra bezpečnost, kde se lituje nedostatečná spolu, na nedostatečnou spoluprací mezi členskými státy při výměně údajů ta má je zpráva připomíná, že je třeba toho udělat mnohem eh, více, abychom nalezli správnou rovnováhu mezi zákonodárnými, eh, eh, tedy mezi silovými možkami, složkami státu a potřebou chránit soukromí a bezpečnost. My proto předložíme návrh nástrojů, který jsme oznámili už minulý rok, který umožní posuzovat nástroje, které jsou přijímány z eh, toho pohledu, jak eh, zasahují do ochrany údajů. Jde o nástroj pro vyvážení dvou klíčových priorit. A ještě než to vydáme, tak bychom eh, rádi znali vaše nástroje, komise i rady i vnějších odborníků. A co spolupráce s národními orgány a s Komisí pro ochranu údajů? My jsme spokojeni, že některé, některé naše doporučení byla přijata, jako například naše doporučení, abychom nechali e, prostor pro nezávislé e, a odpovědné úřady, které e, by měly tedy určovat, jak provádět to nařízení v praxi. Ten počet prováděcích aktů byl snížen ze 48 na 13, takže to eh, teď eh, klade větší nároky na orgány ochrany údajů, aby eh, rychleji a efektivněji jednali a také to umožňuje, aby úřady lépe koordinovaly, tedy a spolupracovaly, pardon. Jak víte, EPPP je instituce pro usnadnění toho, této spolupráce. Víme, že těch 14 nebo 13 prováděcích aktů není ideálních, ale alespoň jsme stanovili prostor, ve kterém mohou eh, národní orgány začít, začít jednout od, jednat od eh, prvního dne a teď probíhají technické přípravy. V současné době, nebo eh, dnes jsme představit svoji výroční zprávu. Já bych řekl, že jsme měli na začátku svého mandátu štěstí, že jsme zdědili od předchůdce úřad, který je v pořádku malý, ale skonsolidovaný a zralý. A to je ukázkou odpovědného využití zdrojů a důvěry v nás. Jsme e, často žádáni e, o soudy i e, v veřejnými institucemi o názor na hlavní prvky evropského práva ochrany údajů. Myslíme, že jsme schopni přes sekretariat toto poskytovat. Naše zpráva obsahuje řadu statistik, eh, které mohou být užitečné. Já bych zdůraznil tři aspekty naší eh, práce, co by orgány ochranu údajů v minulém roce. Pokud jde o mobilní zařízení a elektronickou eh, komunikaci, tak jsme řešili potřeby konkrétních orgánů. Za druhé, v rámci zastřešující dohody jsme eh, se pokusili poskytnout praktické, eh, praktická doporučení ohledně eh, praktického využití dohody problematické DACT a potom ještě používání a ukládání to, těch výstupů z multispektrálních zobrazovačů a snímačů otisků prstů potom eh, naše činnost je ještě nedokončená stále. Eh, technické prostředky, kterými eh, komunikujeme, se neustále, se, se enormně od roku 2002 vyvinuly, takže stávající reforma je skvělou příležitostí, jak zakotvit soukromí od počátku, od fáze návrhu a také eh, je na čase, eh, abychom eh, si dali věci do pořádku jako Evropské instituce, takže do konce roku přednese komise svůj návrh na reformu nařízení 45 2001. To je vzorový předpis pro dodržování ze strany veřejných orgánů. A teď budeme moci zde podpořit spolupráci s dalšími orgány ochrany údajů. Říkali jste, eh, abychom udělali více eh, zastávajících úsporných opatření, takže eh, má vize je odpovědná instituce, která chápe pravidla a reguluje sebe samu, tak abychom mohli se věnovat těm složitějším a riskantnějším oblastem a co nejlépe mohli obsluhovat jednotlivce Děkuji vám, pane předsedo, za úzkou spolupráci v minulém roce a půl. Nic nám, nic nás neuspokojuje v naší práci více než to, že můžeme být vaším hlavním jednacím partnerem v, při debatách o ochraně údajů. A, my se zabýváme tedy eh, vytváření globálních partnerství, implementací nové strategie a vytváření nového prostoru pro ochranu údajů ale jsme připraveni navazovat eh, na ten stávající vývoj i v nadcházejících letech svého mandátu. A se svým dobrým kolegou bych vám ještě jednou rád zde poděkoval za pozornost. Eh. No, krát děkuji, Giovanni. Kolegové, máme tady tedy dvě věci pro vaše příspěvky. Jednak je to ta zpráva a nové konzultační aktivity. A pak samozřejmě je velký počet velice důležitých otázek, kterým už jsme se vyjádřili. Můžeme mluvit o obou věcech. Takže možná nejdříve dáme slovo učetnímu dvoru, paní Holmajer. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, pane eh, Butarali, vy jste vyzdvihl svým zahraniční činnost a mě by zajímalo, jak bych tak řekla, vypadají reakce eh, dalších eh, zemí na eh, to, že Evropa je příkladem vůči ostatním. Protože většinou reagují ostatní země nebo kontinenty poněkud citlivě, když jim někdo tvrdí, že je tím správným příkladem a ti ostatní jsou ty horší. Mě by prostě zajímalo, jak na základě toho, co se sám říkal, vystupujete vůči těm ostatním zemím a jak tedy prosazujete ten vzor evropský. A potom mám otázku k té eh, eh, stávající situaci v oblasti eh, závažné trestné činnosti, terorismu a organizovaného zločinu. Máme tady stále vyšší technický pokrok, inteligentní počítače, inteligentní a algoritmy a takovéhle věci. Jak vnímáte eh, úlohu techniky na jedné straně u ochrany údajů a na druhé straně u eh, odhalování pachatelů eh, trestné činnosti a potenciálních pachatelů trestné činnosti? Děkuji. Děkuji, paní Cipo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám také eh, za aktuální eh, zprávu Evropského inspektora ochrany údajů. Myslím si, že eh, velký počet vašich činnost znovu zdůrazňuje, že velmi pozitivní, že na evropské úrovni máme nařízení pro ochranu údajů a směrnici pro ochranu údajů, ale e, samozřejmě tím jsme nevyřešili všechny výzvy, a, ale při každém novém opatřením a na a každé nové debatě e, si musíme klást otázku, jestli ochrana údajů hm, stále zajišťuje ochranu soukromí. To celé je samozřejmě velmi složité téma, protože on nestačí e, jenom o samotě eh, rozhodnout, jestli konkrétní opatření je vyvážené, pokud jde o soukromí a ochranu bezpečnosti, ale jestli eh, počet všech, všech opatření náhodou nevede k tomu, že ochrana a soukromí je tak eh, trochu brána zkrátka. Ještě jednou bych poukázala na pochyby eh, různých, eh, ohledně různých opatření v oblasti eh, bezpečnostní politiky. Vy jste sám hovořil o sběru údajů o cestujících, téma šifrování námi také hýbá. Dobře víme, že atentátníci z Paříže v žádném případě nepracovali s šifrováním, ale používali telefony, SMSky zcela otevřeně. A, a řešení eh, nemůže spočívat v tom zakazovat eh, šifrování. Já bych byla proto, abychom si eh, uchovali tuto možnost, ne proto, že máme osobně možnost, nebo máme co skrývat, ale proto, že myslíme, že je třeba chránit soukromí a tady na to je šifrování velmi důležité. Včera jsem tady na výboru a potom a hovořila s panem Navaretem z teroristické jednotky Europolu a měla jsem dojem, že jsme se zamýšleli nad tím, jaké možnosti je třeba řešit v oblasti šifrování. Ale mám tady také jednu podstatnou otázku. Máme tady e, základní nařízení a směrnici pro ochranu údajů, ale přesto komise vyjednává právě znovu o obnovení e, dohody Safe Harbor a Privacy Shield. Jak to vypadá? Mohl byste uvést eh, jeden, dva důvody, proč se to používá, i když teď máme to nařízení o ochraně údajů. A zejména by mě zajímalo, jestli a případně kdy vy jako och orgán ochrany údajů budete zajímat stanovisko k tomuto. My eh, k tomu budeme schvalovat tento týden jako parlament stanovisko, ale myslím si, že orgán ochrany údajů by se k tomu také měl vyjádřit. Já myslím, že bylo řečeno, že to stanovisko bude v pondělí k otázkám soukromí. Další je paní Ernst. Děkuji i za eh, vaši práci a eh, za eh, velmi klidnou a konstruktivní spolupráci, kterou vedeme hm, s EDPS. To je pro nás velice důležité a také víte, že jste důležitější než kdy jindy. Tak to opravdu je. Já mám tři věci. Nejdříve záchrana, tedy základní nařízení a implementace směrnice. To samozřejmě bude trvat další dobu. To je pravda. Možnosti eh, kontroly prosazení toho, co je třeba prosadit. Jak to ovlivňujete, jak spolupracujete s členskými státy, s eh, orgány členských států. To by mě velice zajímalo. Druhá věc. Dostali jste více pravomocí, například eh, vůči Europolu bylo alespoň důležité eh, zvýšit eh, tu dohledovou pravomoc. Jestli to tak je ve skutečnosti, nevím. My jsme byli velmi skeptiční, ne vůči EDPS, ale vůči Europolu, který jedná prostě jako eh, černá skřínka. A teď je dozor do značné míry na vašich pedrech. Máte pocit, že jste dobře vybaveni, pokud je o kompetence? které jste dostali. A potom za třetí, pokud mám být upřímný, je to jako takový život v absurdistánu tady v Evropě. Na jednu stranu máme o velkolepý balíček eh, ochrany údajů, ale o, ně, o 30 vteřin později jsme schválili eh, PNR, kde člověku vstávají hlasy na, vlasy na hlavě. A já vím, že teď máme velký problém, pokud jde o právo EU, zejména v oblasti ochrany údajů. A to tež se týká i té zastřešující dohody mezi EU a USA, kde například pro občany třetích eh, států jsme eh, vůbec nic neošetřili. Jak to vidíte? To, vidí, to víme, ale tady máme obrovské problémy. A je důležité, abychom si o tom dále vyměňovali názory. Máme neustále jednání k té zastřešující dohodě a já bych každopádně ráda sešla ještě jednou o vaši, váš názor, zejména pokud jde o občany třetích států. Děkuji, pan Burny. Mnohokrát děkuji. Děkuji za prezentaci. Já se k té zprávě ještě vyjádřím až si ten text přečtu, protože jsem bohužel zatím neměl čas pořádně si to pročíst. Úloha inspektora ochrany údajů narůstá. Je tady spousta nových výzev. Máme tady implementaci směrnice o PNR. Pracujeme na nové směrnici pro boj proti terorismu. Debatuje se o šifrování. Jsou tady jisté návrhy, které minulý týden předložil Europol a ENISA. Všechna tato řešení utvářejí požadavek na novou rovnováhu mezi otázkami bezpečnosti a ochranou soukromí. Stejně tak je důležité nadnést problém povědomí o problému nebo problematice bezpečnosti a soukromí. Já mám dvě otázky. jak se vy a samozřejmě vaše instituce zapojí do implementace PNR, jak jste říkal, není to dokonalý dokument, ale co by se podle vás mělo zejména chránit? A jak hledat možnosti pro flexibilnější podmínky pro zpracování údajů za řádných podmínek pro účely vědeckého vývoje? jak zajistit, že ta implementace bude řešením, které nenaruší harmonizaci nařízení o ochraně údajů. Máme 55 možností, mezi kterými se můžeme rozhodnout na národní úrovni. Jak tedy dosáhnout toho, že to bude komplexnější a jednotnější? Pracujete na pokynech a pro které sektory? A další otázka se týká debaty o šifrování. Jak hodnotíte debatu o šifrování? a potřebu najít nová řešení, alespoň v této oblasti. Protože Europol a ENISA ve svém dopise předložili jisté návrhy. Zvažil, zvažovali byste, že se urychlí práce na revizi směrnici o elektronic, elektronice e-directive, protože to je opravdu nutné. A jaký máte názor na ten eh, štít pro soukromí? Na to se už někdo ptal, jak by ten proces měl vypadat teď aby se ta práce uzavřela. Co musíme udělat na konci toho procesu? Děkuji. Mnohokrát děkuji. Už se nehlásí někdo další? Marie? A ještě někdo? Dobře, Marie, prosím. Já se omlouvám za spoždění. Měla jsem spožděné letadlo, ale také si říkám, stejně jako řada dalších, kteří se budou zabývat tím nařízením, jak to vlastně probíhá. A zejména mi jde o členské státy. Vy jste jistě debatovali s jednotlivými členskými státy. Jak obecně vypadá tempo implementace, postup implementace? Jsou tam nějaké problémy? Měli bychom z naší strany něco dělat víc my, Protože dva roky není dlouhá doba. A je to celkem složitá věc. A to tež platí pro směrnici, možná ještě víc, protože my jsme teď implementovali nebo navrhli jsme, aby policejní složky ve všech státech začaly pracovat eh, s ochranou údajů trošku jinak, aby to bylo zakotvené v celém tom procesu a jim se to moc nelíbí, ne ve všech případech. Takže jaký máte dojem vy, jakou máte vy zkušenost na základě komunikace s členskými státy, s DPA, se všemi těmito organizacemi. Jak to vlastně vypadá? A nakonec Sophie Intervelt. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si nebyla jistá, jestli se mám přihlásit, protože já jsem taky přišla pozdě. Je možné, že některé z těchto věcí už se tu řešily, v tom případě stáhnu své otázky, mám dvě otázky. Jedna se týká toho štítu soukromí. Domnívá se EDPS, že ten štít je naprosto neprůstřelný. Máte nějakou studii a bude k dispozici, pokud ano? A další věc, pokud máte obavy z toho, že národní DPA budou implementovat různým způsobem, pokud budou DPA, které budou ochotné povolit přenosy údajů jiné, ne, to by byla samozřejmě ta nejhorší možná situace, a druhá otázka, a pokud už jste to řešili, tak eh, opakuji, omlouvám se, už nemusíte nic říkat, ale jde o tu otázku nutnosti a přiměřenosti. Já vím, že váš úřad se tím zabývá a mě by zajímalo, jak, jakým závěrem se dospěli. Děkuji. Já myslím, že k tomu štítu soukromí se toho asi moc nedá říct. K tomu uslyšíme víc v pondělí ale možná něco o těch principech. Tohle se bude oznamovat až v pondělí. Takže Giovanni, máte znovu slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem členům za zajímavé otázky. Paní Holmajer, vidíme, že ochraně údajů se věnuje stále více zemí. Z amerického hlediska je Evropa v menšině. My jsme minulý týden napočítali, že novým způsobem k tomu přistupuje ve světě 109 zemí. Je to nový trend, mají také mnohem větší zájem o model Evropské unie v porovnání s tím, jak to probíhalo dřív, zvlášť u samoregulace. Mají zájem o toto rozhodnutí, domnívají se, že trend globalizace znamená, že určité oblasti hrají vedoucí roli, jsou na čele této debaty. KDPA není dokonalý výsledek, není to eh, moje vysněná reforma, nicméně rozhodně to budu s hrdostí obhajovat a implementovat. Protože v zásadě by ta implementace měla dopadnout dobře. Vím, že mimo EU je tady velký zájem, zvědavost, překvapení, někoho to i dráždí, protože někdo si myslí, že vnucujeme náš přístup z hlediska extrateritoriality, přestože jsme se snažili vysvětlit, že prostě uplatňujeme stejná pravidla na každého, kdo nabízí své služby v Evropské unii, bez ohledu na to, kde jsou ty servery umístěné. Já si myslím, že máme pod kontrolou tu mezinárodní debatu, když trváme na tom, že musíme otevřít novou kapitolu o ochraně údajů. Musíme se víc zaměřit na účinné pojistky spíš než na požadavky a musíme analyzovat, jak úspěšně tato pravidla uplatňovat v tom velkém datovém světě. Já vím, že pokud je o naše stanoviska k etice a té zastřešovací dohodě, tady je ten trend interoperabilita a snažili jsme se vysvětlit, že KDPA není věc, která se dá zajistit za pár týdnů. Takže je to velká změna, ta odpovědnost je velká změna a okamžitě bychom se do toho měli pustit. Já v červenci pojedu do Singapuru na fórum sítě soukromých regulátorů v oblasti EPEC. A tam se bude mluvit o tom, jak GDPA navazuje na ostatní regionální přístupy a jaký má vztah na další nástroje, jako jsou třeba závazná pravidla. Takže když vystupuji jako jakýsi ambasador EU pro otázky soukromí, snažím se také naslouchat ostatním Zaznamenal jsem mimo jiné, že velký počet startupů má zájem o uplatňování těchto pravidel soukromí v porovnání s těmi predominantními nebo obchodními modely. A pokud je o organizovaný zločin, mafii, legislativu, já si myslím, že orgány činné trestem řízení, prokuratura a podobně by měly mít přístup ke všem dostupným informacím. Samozřejmě se to musí dělat zákonným a transparentním způsobem. Je třeba zaměřit se na důvěru. A musí se to také dělat účinným a moderním způsobem. Na základě zásady nutnosti a přiměřenosti. To znamená, že to musí více odpovídat novým technologiím. A znamená to také, že by měli pochopit, že zřízení nové databáze nemusí být nutně řešením. Jsou případy, kdy více údajů znamená méně údajů. Jsou případy, kdy chybí analýza. Nemůžete spolehat na to, že algoritmus přinese řešení. Jsou případy, kde to všechno eh, leží na zapojení člověka, sdílení informací. A znamená to tedy, že by se mělo také harmonizovat, jaký software se využívá a jaké přístupy se uplatňují. Paní Sipl, máte pravdu? Máme různá opatření pro ochranu údajů. To je výsledek horizontální povahy ochrany údajů. A jedno z nich se týká právě šifrování. K tomu bych ještě dodal, že tady nejde o debatu o soukromí versus bezpečnosti. Znamená to, že šifrování dnes je z technického hlediska nevyhnutelné. Dnes nemáme žádnou alternativu, jak lépe chránit naše sítě, naše informace, naše databáze. A proto jsem v případě FBI versus Apple zaujal ten postoj, že jsem řekl, že samozřejmě FBI má nárok zákonným způsobem přistupovat k jakémukoliv zařízení. Otázka zní, nebo otázka spočívá v tom, že nemohou žádat nějakou společnost, podnik, aby zavedl jiný obchodní model a umožnil totalitárním vládám nebo hackerům snadno přistupovat k našim zařízením. To by byl konec bezpečnosti na světové úrovni. Takže i to poslední prohlášení NISY a, NISY a Europolu K tomu jsme se nemohli připojit, protože tam jde hlavně o uplatňování práva, ale zaznamenali jsme i rozumné připomínky k šifrování a ochraně. Takže naprosto souhlasíme s tím, že musíme v debatě pokračovat. Ta debata by měla být širší, neměla by se týkat jen zařízení a nástrojů Apple, a mělo by se zvážit, jaké to má dopady. Z krátkodobého hlediska bude bezpečnost nejenom nevyhnutelná, ale bude to i zákonný požadavek, protože podle GDPR by se měla přijímat co nejlepší eh, bezpečnostní opatření. Pokud jde o ten štít soukromý Privacy Shield, měli bychom si uvědomit, že velké podniky přecházejí na standardní smluvní doložky a závazná podniková pravidla a necelých 400 malých a středních podniků má dále zájem o přenos údajů strategickým partnerům, jako třeba partnerům z USA. Jak bylo řečeno, 30. května přijmeme stanovisko. My jsme přispěli k tomu stanovisku 29 eh, pracovních stran. Myslíme si, že ty věci jsou více než legitimní. Zaslouží si odpověď, my čekáme na odpověď. Myslím, že se na tom pracuje. Ale v mezidobí jsme provedli analýzu a tady se vracím také k tomu, co říkala paní Intwald, protože musíme využít stávající právní systém, to znamená směrnice 95 46 a rámcové rozhodnutí, které bude platit až do 24. května 2018. Musíme si to vykládat na základě případu Schrems, co vlastně znamená ekvivalent, jak to prověřovat. Z hlediska ekvivalentnosti měli bychom respektovat každý požadavek. Takže po tom stanovisku 9, 9, skupiny 29 stran jsme provedli tuto analýzu Zaměřili jsme se na konkrétní věci, jako je automatické zpracování, nezávislý statut ombudsmana, eh, mechanismus řešení sporů a podobně. To jsou některé z těch věcí, které analyzujeme. Chtěli bychom zaujmout stejný proaktivní přístup jako u té zastřešovací dohody, Nestačí říct, paní Infeld, abychom řekli, že ten štít soukromí vyžaduje skutečně závažná vylepšení, jinak s tím nemůžeme souhlasit, ale musíme také najít vhodná řešení. Paní Ernst, děkuji za připomínky. Já myslím, že riziko se týká toho, co teď mohou členské státy dělat. My jsme stanovili pět kategorií národních opatření, implicitních regulací nebo věcí, které eh, předpisy tolerují nebo vyžadují pro implementaci GDPR. To jsou ustanovení, která se netýkají ochrany údajů a pak jsou tady oblasti, kde budou mít členské státy větší manevrovací prostor, třeba u vědeckého výzkumu. Šance dostat tento je pod kontrolu jsou vysoké, protože jsme opravdu profesionálové Nejsme si jistí, jak to bude vypadat na národní úrovni z hlediska dohledu, ale my se opravdu snažíme, já jezdím na konference do členských států, vyzývám členské státy, aby to bylo přesné. To nařízení vstoupí přímo v platnost, ale otázka zní, jak to bude vypadat, až to bude dolaďovat. Co členské státy mohou zachovat nebo zavést? A u Europolu tady jsme vděční za tu důvěru, není to konec procesu. My se snažíme přispět k nařízení pro nové instituce, pro všechny instituce. Příští rok přijmeme stanovisko, budeme se snažit vyzývat zákonodárce, aby více harmonizovali vládní model pro ten bývalý, mm, bývalou oblast třetí, podle třetího pilíře. Nemůžeme přežít se systémem, kde budeme mít KSA, GSB, správní rady, skupinu pro dohled. Přišel čas na redukci ad unitátem. Nemáme všechny nezbytné zdroje. Já doufám, že se nám podaří obhájit rozpočet na rok 2017, ale pokud je o poznatky, ty máme. Mám skvělé pracovníky, plně spolupracujeme s Europolem, s GSB, abychom tyto poznatky předali a abychom získali poznatky od nich. Naprosto souhlasím eh, s tím, co říkáte o tom Absurdistánu, ale na to jsou řešení, třeba v rámci střešovací dohody, aby se identifikovala specifická řešení. A ty specifické připomínky k novému systému, to se právě týká té zastřešovací dohody. To bylo přijato ještě před přijetím toho aktu o soudním řešení sporů, což je vylepšení, ale e, není to úplně uspokojivé. A my to krátce vysvětlíme v tom stanovisku o štítu pro soukromí. Vysvětlíme, proč to není stoprocentně relevantní pro štít soukromí. Pan Bony, já vím, že se vám podaří tu výroční zprávu přečíst velice rychle, protože letos je to opravdu velice stručné, jenom 68 stran. 24 hodin denně se věnujeme GDPR, protože to představuje velkou příležitost a také nás zajímá, co je relevantní na národní úrovni. Vědecký výzkum je jednou z oblastí, kde jsme předložili doporučení zákonodárcům. Musíme být obezřetní z hlediska toho, co mohou dělat členské státy. Měli bychom zabránit systému, kde se ochrana údajů vykládá mylně, je nepochopena a proto poškozuje veřejné zájmy a výzkum. Já myslím, že eh, na šifrování a štít soukromí už jsem odpověděl. Ptáte se, kdy? Já skutečně doufám, že výbor podle článku 31 bude schopen přijmout stanovisko. Pokud víme, tak se na tom pracuje. Platí určitá pravidla pro komitologii. Já myslím, že stanovisko tohoto výboru by bylo také užitečné. Přispíváme k veřejné konzultaci o směrnici o elektronickém soukromí. Podle článku 5 máme jediné ustanovení na úrovni EU, které chrání důvěrnost komunikace v EU. Je to součást naší klenotnice a měli bychom to ochránit. Takže já myslím, že bychom se měli zaměřit na to, co je zásadní, z hlediska technologie, zaměříme se na flexibilní nástroje, abychom nezacházeli dál, než co nám stanoví předpisy, ale musíme se tedy zaměřit na to, co je zásadní, mimo jiné podle toho článku 5. A na závěr to, co říkala paní Loristin, já myslím, že si můžete být jistí tím, že šance na úspěch eh, z GDPR tady je. My se opravdu snažíme, velice dobře spolupracujeme s KPS. Eh, budeme mít také schůzku s podskupinou pro budoucnost soukromí. Snažíme se stanovit pravidla, aby bylo možné rozpoznat hlavní eh, orgán, hlavní úřad, zřídit platformu pro dvoustranou nebo vícestrannou spolupráci. Ale já myslím, že celkově žádáme o vaši podporu. Hlavní výzva je odpovědnost. Ve veřejném i soukromém sektoru by se to mělo kontrolovat. Všichni by měli odvést svůj kus práce společně se zákonodárci. GPS by měly být selektivnější, potřebujeme flexibilní pokyny, ale klíčovým slovem je teď odpovědnost. Takže proto na evropské úrovni půjdu eh, do velkých institucí, do Evropské centrální banky, do účetního dvora, protože musím vysvětlit, že i pro ně je to teď záležitost, které se musí věnovat. Oni by měli stát na čele. A poslední otázka se týká nezbytnosti a přiměřenosti paní Indveld. My jsme připravení, pokud je o nezbytnost. Já jsem už o, o této věci mluvil, dám vám ještě kopii toho, o čem jsem mluvil. Za pár dní budeme mít první dokument a po něm bude následovat materiál o přiměřenosti. Musí to být praktický návod, ne nějaké řeči. Mnohokrát děkuji, pane Butarili, a měl bych také zmínit, protože nejsou tady všichni kolegové z delegace, ale proběhla opravdu dobrá diskuze o šifrování a šítu soukromí minulý týden. Zašli jsme opravdu do hloubky a a zaměřovalo se to právě na bezpečnost v celém politickém spektru. A zaznamenal jsem, že jsou tady velká očekávání z hlediska toho štítu soukromí i tady v parlamentu. Takže uvidíme v pondělí, až budeme vědět, o co se přesně jedná. Takže mnohokrát děkuji a děkujeme vám i vašim pracovníkům za práci v posledních letech. Skutečně si toho ceníme Krátce se k tomu ještě vrátíme zprávou eh, delegace z minulého týdne. Kolegové, musíme teď přejít dál na inteligentní hranice, to jsou body 9 až 10. Komise ten balíček navrhla v únoru 2013 na základě sdělení komise z února 2008, kterým se navrhovalo zřízení eh, tohoto systému a než představím pana Diaz de Krátce k tomu něco řeknu. Při prvním posouzení tohoto balíčku Rada a Evropský parlament eh, vyjádřili technická operační a eh, připomínky, připomínky k nákladům. Komise potom zahájila aktivity, které se stávaly ze dvou fází. První byla technická studie, studie nákladů, která byla dokončena v říjnu 2014 a potom testovací fáze, která trvala 12 měsíců a kterou komise svěřila EU LISA a byla dokončena v listopadu 2015. 6. dubna 2016 komise přidala, přijala upravený legislativní návrh, eh, se stává z eh, nařízení pro zřízení systému a navrhované změny Schengenského hraničního kodexu aby byly zavedeny technické změny nezbytné pro nový systém. Tolik tedy na úvod, je to komplexní otázka. Máme tady zpravodaje, pana Diaze Demera, a já mu nejprve chci předat slovo, než si vyslechneme komisi. Pokud komise nechce vystoupit jako první, pane Diaz Demera, jak byste si to představoval? Ano, možná by bylo lepší, kdyby se nejprve vyjádřila komise. Dobrá, takže nejprve komise, eh, která nám udělá prezentaci. Je to pan Rob Rosenburg. Ano, děkuji. 6. dubna roku 2016 byl přijat balíček inteligentních hranic, obsahuje dva hlavní prvky, kromě toho je to tedy systém EES a také nový eh, hraniční kodex. Zároveň součástí toho bylo sdělení, které vám bylo představeno na předchozích zasedáních, takže o něm dnes nebudu hovořit. Jen jsem chtěl zmínit, že také toto sdělení je součástí tohoto balíčku. Ještě než se dostaneme k podrobnostem, tak chci připomenout pár věcí z té přípravné fáze. Vy už jste se, pane předsedo, zmínil o tom, že eh, tento balíček má velice dlouhou historii. Proběhly ty studie ověření koncepce, technická studie, nákladová studie, které byly rovněž již dříve projednány v tomto výboru. Kromě tohoto ověření koncepce komise provedla celou řadu diskuzí, jak s Evropskou radou, tak s Evropským parlamentem. A velice užitečné bylo zasedání z února roku 2015, což bylo eh, meziparlamentární setkání k těm inteligentním hranicím. Toto zasedání nás v tom balíčku posunulo dál. Komise rovněž uspořádala několik technických zasedání na jednotlivá témata tohoto balíčku. Setkali jsme se se zpravodají i se stínovými zpravodají. Konzultovali jsme také se experty z EDPS. Hovořili jsme také s národními donucovacími orgány. Vedli jsme také veřejné konzultace. Pozvali jsme občany, jak z Evropské unie, tak mimo ní, aby do této debaty také, při, také přispěli. rovněž jsme připravili také dopadovou studii, bylo to dříve v letošním roce. A udělali jsme také zvláštní dopadovou studii k základním právům, kde jsme zohlednili také tu testovací fázi z loňského roku. Ten návrh z roku 2016, který, jak vidíte, vychází z velice nákladného a složitého přípravného procesu. Do tohoto procesu přispěla celá řada lidí a komise při přípravě tohoto návrhu spolupracovala se všemi zúčastněnými stranami. Teď se tedy ve zkratce podívejme na ten systém EES, který se týká e, státních příslušníků třetích zemí. Týká se také cestujících, kteří nepotřebují víza pro krátkodobé pobyty do 90 dnů na území Schengenu. Jedná se tedy o návštěvníky, turisty, ale také například eh, pracovníky. Eh, v roce 2015 se jednalo o 200 milionů eh, cestujících v rámci tohoto systému. a e, ke všem těmto cizím státním příslušníkům jsou schromažďovány údaje cestovních pasů a e, jsou schromažďovány také údaje jako zejména e, datum a místo překročení hranic. Tento systém je zcela kompatibilní se novým systémem ochrany údajů, tak jak to 14. dubna letošního roku schválil Evropský parlament. Tento systém má poskytnout velice rychlým a automatizovaným způsobem přesné informace hraniční kontrole. Jedná se o informace o vízech a informace o, o povoleném pobytu cestujícího. Jsou to také informace o zamítnutí víz a dále tento systém poskytuje také informace samotným cestujícím a jsou to informace o možné maximální délce jejich pobytu. Tento systém také poskytuje informace eh, migračním úřadům a tyto informace jsou také užitečné pro kontroly na území. Stejně tak jsou eh, důležité pro úřady, které pracují s migranty. Eh, jsou zde také statistiky o osobách, které překročily svůj povolený pobyt a jsou rozděleny po jednotlivých státních příslušnicích. Tento systém umožní urychlit hraniční kontroly díky automatizaci celého procesu. Samozřejmě se tak děje za dozoru hraničních orgánů, nicméně ta automatizace je skutečně klíčová a e, odpadá ta manuální povinnost razítkování pasů. Tento systém podporuje také Eh, identifikaci osob podezřelých eh, z teroristické činnosti a umožňuje eh, sbírat historii cest těchto podezřelých, stejně jako i obětí. Pokud jde o rozdíly oproti tomu návrhu z roku 2013, tak tady bych zmínil hlavně ty nejdůležitější. Eh, liší se zejména architektura celého systému. Komise teď navrhuje pouze jediný systém, a to tedy systém EES, kdy nebude žádný centrální program pro registrované cestující, ale ty eh, systémy budou rozdělené do jednotlivých členských států, kdy každý členský stát bude mít svůj vlastní systém pro registrované cestující. Dalším rozdílem je Interoperabilita, a o té jsme tady v parlamentu hovořili při několika příležitostech, zajišťuje to efektivnější hraniční kontroly právě díky systému EES, díky jeho propojení s systémem o vízech. Propojením těchto dvou nástrojů dosáhneme urychlení celého procesu a zároveň Eh, posílíme ochranu údajů, protože nebude potřeba data duplikovat. Nebude potřeba eh, brát ta data z VIS a skladovat je v tom druhém systému. To znamená, že díky této nové architektuře již nebude docházet k té duplikace údajů a je to dobrý příklad toho eh, ochrany údajů již od samotného, od samotného designu toho systému. Navrhovali jsme 10 eh, eh, otisků prstů, tak jak se o tom hovořilo již dříve. A eh, v tom novém návrhu je lehčí kombinace čtyř otisků prstů s rozpoznáním obličeje. Rovněž je tady ten systém těch e-gates, tedy ten samoobslužný systém, kdy vlastně cestující se mohou předběžně odbavit sami ještě předtím, než dojdou k té samotné hraniční kontrole. Pokud je o ochranu údajů, tak eh, tady jsme eh, výrazným způsobem snížili ten objem osobních údajů, který je ukládán. Původně byla řeč o 36 sadách údajů a toto číslo jsme snížili o 10, to znamená v současnosti je tam pouze 26 SAT osobních údajů, protože eh, ten počet 26 považujeme za dostatečný. Pokud jde o, tu, o to ukládací období, o to detenční období, tak eh, navrhujeme, aby toto období bylo pět let. Eh, toto období je dostatečně dlouhé pro to, aby mělo výhody pro samotné cestující, a zároveň umožňuje hraničním strážím provádět analýzy rizik. Protože toto nové retenční období vlastně se, e, je stejné jako období platnosti většiny pasů. a my se domníváme, že to období by mělo být stejné, proto navrhujeme tedy těch pět let. Eh, přístup k ES budou mít také národní orgány, samozřejmě v určité omezené míře, tak jak jsme to navrhovali již v minulosti. A dále, pokud jde o rozdíly, co se týče nákladů, v tom eh, návrhu z roku 2013 se jednalo o 1,1 miliardy a v současné době jsme to snížili na 91 až 93 milionů finančních prostředků. a podle těch eh, nových eh, odhadů nebo nových kalkulací by eh, mělo být dostatečné 4 miliony 800 tisíc ke spuštění toho systému EES. A dále, pokud jde o ten druhý právní prvek, tedy ten šengenský hraniční kodex, tak tady ty změny jsou spíše technické, musíme zohlednit technické změny, ke, kterém, ke kterým došlo musíme je zohlednit v rámci toho šengenského hraničního kodexu, takže je to spíše taková aktualizace. A takovou hlavní změnou je ten samoobslužný systém a ty e-gates, ty elektronické brány, které je možné využívat. A druhou takovou změnou, jak už jsem zmínil, šengenský hraniční kodex by měl být jakýmsi právním rámcem pro národní DPP. A pokud jde o RTP, my jsme upustili od toho původního návrhu a to na základě analýzy dopadů, kdy vyvstaly určité obavy ohledně toho, zda by cestující stále eh, měli zájem o přihlášení se do systému RTP v případě, že tedy vstoupí v platnost systém EES který již sám o sobě umožňuje ty sam, ten samoobslužný proces. Tím pádem systém EES urychlí eh, ten proces pro všechny a výhody toho systému RTP by byly jen velice omezené. To znamená, že by ji využívalo pouze malé množství cestujících. Takže z tohoto důvodu jsme o tohoto návrhu upustili. Nicméně, jak již bylo řečeno, ty členské státy, které chtějí zavést systémy registrovaných cestujících, tak mohou učinit s třetími zeměmi na základě dvoustranných dohod. Takovéto dohody již ostatně existují. Členské státy budou mít možnost tyto bilaterální dohody uzavírat i v budoucnosti, ovšem samozřejmě za plného respektu šengenských pravidel. A potom, pokud je o výhled do budoucna, tak eh, již na eh, radě v Lucemburku minulý měsíc komise vyjádřila naději, že snad eh, legislátoři dosáhnou velice rychlé dohody. Hovořilo se dokonce o konci roku 2016. A pokud by se tomu tak skutečně stalo, tak bychom ve spolupráci s Eulízou mohli začít eh, spouštění toho systému již pro rok 2017, tak aby ten systém byl plně funkční již od ledna roku 2020. Děkuji. Vidím, že ten váš harmonogram je velice ambiciozní vzhledem k tomu, eh, jaký objem práce to představuje. Já teď předám slovo panu zpravodaji, který naváže na to, co právě zaznělo z úst komise. Děkuji, pane předsedo. Vy jste v tom úvodu velice trefně schrnul historii tohoto legislativního návrhu. Naštěstí eh, se zdá, že tedy dnes eh, po těch zkušenostech s pilotním projektem a tak dále se již skutečně blížíme k tomu závěru. Pan Rosenburg. Katrin a stínoví zpravodajové my všichni vlastně jsme účastníky tady této legislativní historie, o které jste hovořil. A myslím, že v tuto chvíli bude skutečně snadné dodat tomu rychlý průběh, protože všichni již toto téma dobře známe. Tento legislativní návrh byl zjednodušen, byl skutečně dopilován a hlavně byl přizpůsoben také co se týče rozpočtu, což byl jeden z hlavních problémů. Já se tedy vyjádřím k oběma návrhům, o kterých byla řeč. To znamená, budu mluvit o tom systému entry-exit, to znamená systému EES, a budu hovořit také o zamítnutí vstupu pro příslušníky třetích zemí. Zároveň budu hovořit také o podmínkách vstupu do toho systému EES. Já budu hovořit tedy o tom eh, dokumentu 2016-309. A já skutečně vítám tyto nové legislativní názory, kde byly, byly například sníženy ty biometrické údaje, které nejsou nezbytné. Eh, zároveň tento nový návrh přichází lepší interoperabilitu, pokud je o vízové systémy. A rovněž přichází se snížením rozpočtu. kdy to snížení rozpočtu je vlastně v řádu jednoho, jedné miliardy. My se samozřejmě v parlamentu pokusíme prostudovat co nejhlouběji ty nové návrhy a pokusíme se je ještě dále vylepšit. Budeme se rovněž eh, zabývat ochranou údajů, a to zejména těch údajů, které skutečně ochranu vyžadují, což jsou zejména biometrické úvahy, biometrické údaje. Došlo ke snížení počtu otisků prstů z desíti na čtyř, což je tedy údaj, který je dále kombinován s rozpoznáním obličeje. Dále je tady ještě jedna otázka, ke které se komise nevyjádřila, a to je otázka toho, proč je tento systém tak významný, což je jistě zjednodušení postupu na hranicích. Rovněž jde o to, aby celý ten proces překonávání hranic byl flexibilnější a rychlejší. Hovořilo se také o interoperabilitě jednotlivých systémů a o konektivitě toho systému EES. My jsme se setkali na několika zasedáních s předsednictvím Rady a také s Evropskou komisí. A Rob už eh, mi ještě před vstupem do sálu eh, vysvětlil, že samozřejmě je nám i nadále k dispozici, za což děkuji. Během té předchozí legislativní fáze jsme se také setkali se zástupci EULIZY a se s dalšími aktéry. Hovořili jsme také o podmínkách vstupu do tohoto systému, hovořili jsme o zjednodušené architektuře tohoto systému EES, o které se již pan Rosenburg ve zkratce zmínil. Hovořili jsme také o těch eh, o té infrastruktuře, to znamená o té síti, kdy bude potřeba skutečně zřídit bezpečnou síť, která bude umožňovat výměnu údajů s jednotlivými orgány. Úplně vlastně e, zmizí povinnost těch razítek, to znamená, veškeré ty informace o vstupu a výstupu budou k dispozici v elektronické podobě. Zároveň budeme vyžadovat určité standardy kvality, na základě kterých bude možné používat právě ty biometrické údaje, což zrychlí postup překračování hranic. My ještě uh, uspořádáme několik technických schůzek, na základě kterých uh, přijdeme s určitým zlepšením toho postupu. Samozřejmě se pokusíme postupovat rychle, ale ta rychlost není vždy všechno. A pokud chceme eh, tu zprávu vypracovat skutečně kvalitně, tak eh, ji prostě nebudeme schopni předložit eh, v takovém termínu, jako například 1. září. To je pochopitelné. Samozřejmě vás tímto všechny zvu k tomu, abyste se mnou na tomto tématu spolupracovali a děkuji vám za pozornost. Chci poděkovat také Katrin za sekretariát, protože Katrin také tento tento eh, projekt zná od začátku do konce. Děkuji. Děkuji, pane Diaz Dimero. Je to velice uh, rozsáhlá věc, i technická otázka. A děkuji vám každopádně za vaši eh, práci, kterou jste v této oblasti odvedl. Máme tady dva stínové zpravodaje. Myslím, že oba se k tomu budou chtít říct slovo. Nejdříve dáme slovo o stínové zpravodajce za liberály, paní Melner. Děkuji, pane předsedo. Hmm. Já bych nejdříve poděkoval vám, pane eh, Demero, eh, za to, že projednáváme, nebo že si myslíme, že ta zpráva je dobrých rukou. Těšíme se eh, na spolupráci s vámi. Chytré hranice, systém, vstup, výstup, entry, exit. to zase čtvrtá databáze v eh, sdělení k, o silných a chytrých eh, hraničních systémech zůstává hlavní obavou nedostatečné uplatňování stávajících ustanovení členskými státy. A eh, i tam, kde členské státy náhodou provádějí ta stávající ustanovení kvalita zadávaných dat nesplňuje minimální kvalitativní požadavky pro sdílení a proto otázkou je, a zůstává to tež. Proč potřebujeme novou databázi před řádným vyhodnocením a zlepšením těch stávajících systémů? Také Europol zatím nevyužil plně příležitost přístupu k hlavním centrálním databázím. Komise ještě nepředložila zprávu o možných způsobech zlepšení interkonektivity a efektivita systému EES ehm, bude jistě eh, zlepšena a ehm, jak bylo eh, řečeno na základě článku 7 a interoperabilita je problematická a, a jak chcete eh, zabránit, aby se to tež stalo i v tomto případě? Ten systém EES nerozšíří o, mě, o, věřu, o věřování biometrických prvků nad rámec toho, co je třeba pro udělení eh, víz eh, příslušníkům třetích eh, zemí. A pokud jde o ty, kteří překračují dobu povoleného pobytu, proč chceme znát jejich počet? Čeho tím dosáhneme? Potom budete mít číslo nebo čísla, ale stejně nevíme, jak se k ním postavit a co s tím udělat. Takže to je něco, co akorát nahrává do rukou populistům. A teď tady eh, stručně eh, hovořím i jako rakouská občanka a víme, co se stane, když tahle eh, čísla se zveřejní. Prostě nevíme, jak se k tomu postavit. Čili jak, proč tohle to chceme vědět a co s tím chceme dělat hlavně s tím číslem. Čili já se obávám, že to bude další případ úspěchané legislativy. A bude to takový prostředek na reakci, eh, k reakci na stávající krize, ale myslím si, že to nebude ten správný. Děkuji. A teď za GUE je tady paní Veržia. Oui. Merci, monsieur Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat také komisi za prezentaci, která byla velice komplexní. Chci poděkovat také panu zpravodajovi. A musím říci, že je radost s vámi pracovat eh, na tomto návrhu, a to již několik let. Již samotný název, ten historický název tohoto návrhu je určitým stělesněním programu inteligentní hranice. Já úplně přesně nevím, co je tím míněno. Možná nám o tom můžete dát nějaké inteligentní informace, ale obávám se, že tomu tak nebude. To nic nemění na tom, že tento návrh se vyvíjel a jeho cílem je eh, zjednodušit proces překračování hranic. Samozřejmě hlavním cílem by měl být boj proti, im, proti imigraci a zejména proti nelegální migraci. Proto je potřeba sbírat data o vstupu a výstupu, abychom věděli, které osoby zůstávají nelegálně na území Evropské unie. V současnosti máme v Evropském parlamentu několik textů, které, jdou, které všechny jdou stejným směrem. A já musím říci, že úplně nerozumím tomu, co se tady děje. Vytváříme systémy, vytváříme databáze a v těch databázích často nejsou stejné informace, ale přesto je chceme navzájem propojit. A myslím, že e, nakonec nebudeme mít prostě jeden systém, ale budeme mít těch systémů několik. A pokud chceme, aby ty věci fungovaly skutečně efektivně, tak je potřeba, aby ten systém byl jednotný, abychom měli jeden systém. A to se týká boje, například i boje proti terorismu. Víme, že tou správnou cestou je tady spolupráce mezi jednotlivými orgány. Já jsem samozřejmě eh, ráda, že jsme, co se toho rozpočtu týče, se dostali z miliardy 100 milionů na 400 milionů. To je samozřejmě dobře, ale domnívám se, že i ta nová částka je prostě přemrštěná. Zajímalo by mě, na co vlastně těch 400 milionů použijeme, oproti tomu, co už existuje v rámci jiných věcí. A tím se opět eh, vracíme k té otázky té interkonektivity. A mě by také zajímalo, jakým způsobem se tady tohle všechno harmonizuje v souvislosti s tím textem, který máme na stole a který se týká verifikace těch údajů na vnějších hranicích. Dále se tady hovoří o tom, že tohle všechno bude spuštěno v roce 2020. Nicméně já se obávám, že eh, vzhledem k obrovskému a rychlému rozvoji techniky v roce 2020, pokud tohle spustíme, tak už to prostě bude technologicky zastaralé. A já se domnívám, že toto je skutečně příkladem toho, jak špatně nakládáme s prostředky Evropské unie. A vypadá to skoro jako kdybychom si z evropských občanů dělali legraci. Protože to vypadá, jako kdybychom skutečně honili ty eh, největší ideály extrémní pravice a eh, to se prostě občanům eh, líbit nebude. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Než dám slovo panu Diazi Demerovi, aby uh, mohl odpovědět, uh, zeptám se, jestli uh, rada uh, nám chce říct uh, něco k aktuálnímu stavu. Velice stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, vašim poslancům. Eh, samozřejmě tyhle návrhy byly dlouho očekávané i na radě už od roku 2008, myslím. Rada se domnívá, že musíme modernizovat systém eh, odbavení na hranicích. Jde o modernizaci brazítkování v podstatě. My jsme tři léta vedli dlouhou debatu na radě i zde v parlamentu proběhl průzkum a technická studie a to je základ nových revidovaných návrhů. Myslíme, že tyto návrhy potřebujeme z různých důvodů. Jde o potírání nelegální migrace tím, že bude eh, možné identifikovat eh, ty, kteří překračují dobu povoleného pobytu, eh, zvýšit bezpečnost a také usnadnit legální migraci a cestování. Tyto návrhy eh, byly projednány eh, ministry na radě vnitro spravedlnost eh, v Dubnu a ministři si myslí, že jsou to příklad, dobrý příklad interoperability a využívání stávajících informací. Proto se rada domnívá, že návrhy komise představují dobrý základ pro další práci a na jejich základě bude možné dosáhnout tedy dohody do konce roku. Předsednictví, předsednictví závěl o práci na tom textu okamžitě a očekáváme, že první čtení dokončíme eh, na pracovní skupině tento týden a předsednictví tedy eh, potom přistoupí k závěrečnému eh, stanovisku rady. Spolupracujeme s panem zpravodajem a těšíme se s nadcházejícím předsednictvím na plodnou spolupráci se zpravodajem a stínovým zpravodaji na této důležité otázce. Děkuji. Nevím, jestli eh, komise eh, se k tomu ještě chce nějak eh, vyjádřit. Pan Diaz Demero chce tak tomu něco říct. Pane předsedo, hm, ani ne. Z parlamentní zdvořilosti spíše, než bych měl. A Eh, teď vyvozovat závěry. Každopádně děkuji oběma kolegyním, eh, paní Pine a paní Verže, za připomínky. Samozřejmě eh, bude je brát velmi vážně a, a myslím, že Znalosti eh, jsou eh, nezbytným předpokladem pro tuto debatu a když eh, společně se budeme dostávat do podrobností a zjišťovat více o tom legislativním návrhu, tak možná budeme schopni urovnat své názorové rozdíly a zjistit, z jaké společné platformy se můžeme odrazit vpřed a bude mi velkou, velkým potěšením spolupracovat se dvěma dámami a, a v této věci. A, a slyšeli jsme teď jasnou, jasný signál od rady. E, tahle věc má dvě Tahle mince má dvě strany. E, usnadnění legálního překračování hranic a na druhou stranu identifikace čehokoliv, co e, se bude dělat s nelegální migrací to souvisí s nelegální migrací, takže myslím si, že tohle bylo vyjádřeno velmi vhodně a těším se na eh, spolupráci eh, předsednické země i komise a pustíme se do práce. Děkuji. Děkuji, pane Diaz Demero, jak říkají kolegové eh, jsme ve velmi zkušených rukou, takže děkujeme a děkujeme stínovým zpravodajům. Je zjevné, že budou následovat diskuse a také zde bude eh, slyšení. Díky němuž se dostane pochopitelným pro eh, více poslanců. Děkuji vám a teď můžeme tedy eh, přejít k dalšímu bodu, a sice bodu 11 a sice souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 To co se týká, to, co se týká tohoto výboru. Paní Makové je na cestě, takže já to uvedu, eh, zatímco ono je tady na cestě. Eh, takže eh, pokud jde o, o každoroční rozpočtový postup, tak teď si změníme s názory se zpravodajem rozpočtu, tedy výboru pro rozpočet k finančnímu roku 2017 debata a nejdříve bude taková, že dostane slovo pan Jens Gajer. Vítejte na výboru Libe. Představí eh, rozpočtové priority a potom paní Makovej, když přijde, předloží priority eh, Libe. Eh, a pokud budeme mít čas, tak dáme slovo sdílení zpravodajům a poslancům. Pane eh, Gare, mohli bychom eh, poslat eh, počkat dvě minutky, než přijde paní Makovej, takže vážení kolegové, neodcházejte. Paní Makovej přijde za vteřinku. This is what happens when you stick to time. We were bang on 10.30. Takhle to vypadá, když člověk dodržuje uh, uh, harmonogram. Uh, prostě měli jsme začít 10.30 a měli jsme přetáhnout takhle. Jens, maybe um, we should maybe jen si možná, že bychom se do toho mohli rovnou pustit. Ona určitě, nevím, jestli někdy přijde, tak... Takže pokud můžeš, tak se pustíme do té rozpravy teď a paní Makovi a se přidá, až přijde. Takže než dříve dostává slovo Jens Geier a ta nám a představí rozpočtové priority. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, já... Dnes jeden. plánovaného eh, zveřejnění eh, evropského rozpočtu. Bylo oznámeno, že komise tedy eh, předloží všeobecný rozpočet pro Evropskou, pro Evropskou unii dnešní den tedy a dnes tam sdělila, že zveřejnění eh, návrhu rozpočtu odloží asi o čtyři týdny. Eh, oficiálním důvodem je eh, finanční potřeba vyvolaná uprchlickou krizí a ta není úplně propočítaná, že ten stávající moment zveřejnění eh, je eh, až za britským referendem, je čistou náhodou. A nemá to nic eh, společného se skutečným datem zveřejnění a jistě si pochopili tu ironii, se, kterou tady chovám a vůči tomuto posunu. Ono to není žádná velká komplikace. Budeme eh, tedy muset se vzdát eh, jednoho ustanovení, eh, jednoho závěru v rámci normálního rozpočtového řízení. Asi jedná se sice o rozhodnutí o mandátu pro Evropský parlament pro trialog s radou protože potom na to nebude čas, ale opravdu do problému se dostane eh, rada rozpočtové eh, eh, rozpočtová procedura je taková, že nejdříve rada se skloní nad tím návrhem, změní, to, změní ho a my jako parlament budeme tedy pracovat s tímto. To jsou tedy rámcové podmínky těch prací při přípravě na trialog. Ovšem nepracujeme zbytečně. budeme to dělat stejně jako v roce 2014, kdy eh, jsme kvůli volbám museli eh, jednání přesunout o 6 týdnů. To znamená, že dojde k něčemu, eh, co tady bude, do, co, co bude doporučení zpravodaje, která budou poněkud obecnější. A, a potom a, na ta doporučení zpravodaje se zavěsí stanoviska výboru a tím a, bude vytvořeno naše stanovisko. Tolik tedy eh, ta aktuální formální situace eh, s rozpočtem do posud. Evropský parlament v Dubnu eh, schválil svou vlastní směrnici velkou většinou a hm, tam jsme poukázali na to, že rámcové podmínky pro rozpočet, to znamená ta politická situace v Evropské unii, tak jak je, se za těch 12 měsíců, když se na to podíváme z eh, oblasti rozpočtu, zase výrazně nezměnila. Já jsem tady na výboru Libe a myslím, že na nejvýš AFET a rozpočtový výbor eh, se eh, zabývali dopadem rozpočtové, tedy uprchlické krize na rozpočet v posledních 12 měsících co to znamená a i jaké finanční výzvy tedy následují po té uprchlické krize. A já tu situaci vidím alespoň tak, že teď máme malou naději vycházet z toho, že e, ty finanční výzvy v rozpočtovém e, roce 2017 se budou lišit od tohoto roku. To je důležité proto, že v rozpočtové kategorii 3 a v té jsou programy a fondy eh, financující politiku, eh, o které rozhoduje i tento výbor. Tato rozpočtová kategorie, eh, až dokud bude tedy vyčerpána zcela, tato rozpočtová kategorie, a díky nástroji flexibility můžeme vlastně zaručit to, že vůbec eh, možnost mobilizovat dodatečné prostředky a díky tomu jako Evropská unie mm, jsme se k ní mohli nějak postavit. Tím chci říci, že eh, mám málo důvodů eh, vyjádřit naději, že tato kategorie 3 nebude vyčerpána až do posledního centu a že eh, nebudeme mít poměrně malý prostor, manevrovací prostor pro řešení nějakých dalších krizí. Říkám to eh, s ne, nepodstatným rozhořčením, protože eh, členské státy se v roce 2013 poplácávaly po ramenou, že toto je finanční rámec, první v Evropské unii, první, který klesá, to znamená náklady na evropskou politiku za sedm let neporostou dále ve srovnání s eh, předcházejícím prostorem financování, ale eh, klesají. Ale teď eh, zjišťujeme už delší dobu, že toto střednědobé finanční, že tento střednědobý finanční rámec je něco jenom do pěkného počasí, že to fungovalo možná v době, kdy nastanou žádné krize, ale že ta krizová politická situace Eh, tento střednědobý eh, rámec eh, velmi přetěžuje. Takže musíme to vnímat v tomto kontextu, musíme to vnímat v tom kontextu, že tady před sebou máme ještě jednání o revizi střednědobého rámce na podzim komise navrhnejí, jak by to bylo možné revidovat. My tady eh, společně hovoříme o eh, revizi. Rada hovoří o, o přeskumu, o review. To znamená, ehm, oni se chtějí podívat, jestli všechno funguje a eventuálně si seznamit, sestavit úkoly, které je třeba vyřídit. A Evropský parlament to vidí zcela jinak a říká, eh, už máme eh, důkaz o tom, že naše finanční krytí je příliš eh, slabé. Potom tady samozřejmě máme také eh, krizovou hospodářskou situaci ve členských státech. Máme tady situaci, kdy v rozpočtu je, musíme nalézt ještě 3 miliardy eur, abychom mohli poskytnout garanční sumu pro Evropský fond pro strategická studia. A tohle všechno je nezbytné, aniž bychom se tím dotkli eh, priorit Evropy 2020. Já bych zde zmínil jen dvě věci, které mi leží na srdci, a sice Evropskou iniciativu zaměstnanosti vládeže a boj s chudobou, o kterém eh, se nebo který se předpokládá v Evropě 2020. Na tomto pozadí eh, jsme eh, v obecných pokynech eh, rozhodli, že ty jednotlivé nástroje, které mm, dává k dispozici komise ke zlepšení situace musíme lépe provázat s rozpočtem. Máme tady eh, každoroční eh, růstovou zprávu, máme tady evropský semestr. Všechno jsou to nástroje, které ukazují na to, co by mohly členské státy udělat pro to, aby eh, posílili svoji hospodářskou sílu a konkurenceschopnost, ale tyhle všechny nástroje nejsou, myslíme, dostatečně provázané na úkoly našeho rozpočtu. Užší provázanost by znamenala, že rozpočet by eh, přinášel větší evropskou přidanou hodnotu. To jsou tedy rámcové podmínky tak trochu, eh, eh, ve kterých posuzujeme ten rozpočet. Říkám, budeme muset si ještě počkat, protože komise odložila zavření rozpočtu o čtyři týdny, ale každopádně to bude muset být hotové do konce roku. To jsou tedy ehm, eh, ty, ten, ten, ten politický rámec, ten politický kontext eh, pro naši debatu a eh, v tom se bude, bude pohybovat politická debata o tvorbě rozpočtu. Já očekávám od rady následující. V současné době se rada rozpadá na zhruba a tři různé Eh, skupiny, formace. Já tomu říkám ironicky, eh, přátelé eh, zemědělství, přátelé rabatu a přátelé politiky soudržnosti. A tyhle tři kruhy spolu navzájem budou bojovat o to, kolik peněz dají k dispozici evropskému rozpočtu. A to bude tedy jednostranný pohled na platby. Tohle jsou politické věci kategorie 3. Tam uh, oni nebudou mít uh, prostor uh, vůbec škrtat na základě toho, co um, máme jako politický úkol. Ale potom zde bude muset uh, hluboce zasáhnout do dalších kategorií. A budeme potom se bavit o tom, jestli Evropská unie například u eh, zemědělské politiky si něco takového bude moci dovolit. To jsou tedy mé eh, úvodní připomínky a teď se těším na eh, vaše reakce. Thank you very much, Jens. Mnohokrát děkuji Jensi za toto otevřené a upřímné hodnocení z rozpočtového výboru k tomu obecnému rozpočtu. Teď přejdeme na paní Vlakovej, která nám řekne, jaké jsou priority Libe. Prosím. děkuji všem za příležitost k této výměně názorů. Ráda bych zdůraznila několik věcí. Za prvé, domnívám se, že další přerozdělení u málo využitá mína nebo položek nebo položek, které jsou v podstatě plýtvání, by se mělo zvýšit. Například fond pro přerozdělení nebo přemístěvání uprchlíků za rok 2016 a program pro rok 2017 by se měl využít k financování přímých snah členských států o znovu umístění nebo přesídlení, aby se ulevilo Fondu pro azyl a uprchlíky, který je už je téměř vyčerpaný a také na podporu nedávné, nedávno vytvořené položky Unie, abychom rychleji a cíleněji zaměřovali podporu v naléhavých situacích v Unii. Za druhé, Vítám, že do rozpočtu v roce 2017 se začlenily odpovídající eh, prostředky na podporu dlouhodobé transformace Frontexu na Evropskou agenturu pro pobřežní a pro ochranu hranic a NSO na plněhodnotnou asilovou agenturu. Možná bychom měli odpovídajícím způsobem věci vyrovnat abychom napomohli s otázkami migrace a podobně, protože je tam také ten cíl 5% z obsazenosti pracovníků, obsazenosti pracovníků. Také podpory odpovídající navýšení prostředků pro Europol a Eurojust, což by napomohlo přizpůsobení policejních složek a zpravodajských služeb v kontextu vyšetřování v souvislosti se současnou teroristickou hrozbou. Domnívám se, že balíček inteligentní hranic je dobrý krok vpřed, jak v agendě bezpečnosti, tak evropské agendě o migraci a vyžaduje to odpovídající finanční prostředky. Za čtvrté, ve jménu transparentnosti, v zájmu transparentnosti vyzývám komisi, aby nám podrobně vysvětlila, jak prostředky pro rozpočet eh, za rok 2018 byly vypočítány a vyžadují zveřejnění úplného seznamu potenciálních příjemců těchto prostředků a pravidelné vyhodnocení jejich využití. A to i v takových oblastech, jako je pomoc v naléhavých situacích. Musíme vědět, chceme vědět a lidé by měli vědět, jak se ty prostředky využívají. A potřebujeme pravidelné hodnocení dopadů, abychom věděli, jestli ta podpora něco vůbec znamená, jestli to něčemu pomáhá. A za páté, poslední bod, také chci upozornit na to, že do 2. června tohoto roku každý poslanec, každý výbor, každá skupina může předkládat návrhy na nové pilotní projekty a přípravnou činnost na podporu stávajících věcí k předběžnému hodnocení komise. Zmiňuji tuto technickou záležitost, protože to možná připomene kolegům, že je to možné a může to souviset i s uprchlickou krizí. Děkuji. Děkuji. Dívám se, jestli se ještě někdo hlásí o slovo. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Velice krátce chci jen dodat jednu nebo dvě věci k tomu, co už bylo řečeno co už říkali oba zpravodajové. Za prvé, ano, jistě. Když se nám v naší společnosti daří dobře, nemusíme potřebovat celý rozpočet, ale v době krize musíme zvýšit veškeré úsilí, řešit situaci. Takže buď dostaneme nové peníze, další peníze do rozpočtu, nebo alespoň do budoucna musíme změnit pravidla pro náš rozpočet. Aby se nevracely všechny peníze, které se nevyužijí, ale abychom si je mohli nechat, abychom měli něco v záloze pro případ krize. Za druhé, potřebujeme to o to víc, protože teď si uvědomujeme, že některé členské státy nejsou jednotlivě připravené přispívat k řešení výzev, kterým čelíme. ne tak, jak podporují jiné země, ale nejsou ani schopné zhostit se vlastní odpovědnosti, ani ve finanční oblasti, takže to potřebujeme v evropském rozpočtu. A ještě poslední věc, kterou chci dodat. Nejde jenom o to, že se musíme víc snažit řešit situaci s uprchlíky. Když se podíváme na svou společnost, musíme se taky víc snažit při řešení chudoby, stoupající chudoby, kterou pozorujeme v některých oblastech naší společnosti, na to bychom neměli zapomínat. Děkuji, Birgit. A Barba Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám čtyři body, které chci zdůraznit. Za prvé stanovisko z loňského roku. ve kterém jsme žádali závazek podpořit určité záchranné operace, ale tato rozpočtová položka nikdy nevznikla, takže mě zajímá, jestli se to bude znovu navrhovat. Druhý bod. Financování dobrovolných operací na pomoc uprchlíkům. A to je podle mě důležité, proto, protože když se podíváme na nedávný průzkum Amnesty International, Ukázalo se, že občané Evropské unie jsou otevření vůči přijímání uprchlíků v některých zemích. Myslím, že to byla Británie a Francie. Třetí bod je právní pomoc pro uprchlíky, kteří se chtějí vyhnout eh, vracení do vlasti. A poslední bod, začlenování lidí na trh práce. Evropská unie by mohla v rámci této položky poskytnout finanční příspěvek. Mnohokrát děkuji, Barbaro. Už se nehlásí nikdo další. Takže já požádám pana Gajera, aby reagoval. Děkuji. Děkuji. Obsahově jsem s vámi na stejné vlně. Nejsou tady žádné rozpory a proto bych eh, chtěl eh, pozornit na dvě věci. V reakci na to, co říkali paní Makovej a paní Spinuli. Já jsem zpravodajem nejenom pro rozpočet 2017, eh, ale jsem také eh, stálým zpravodajem pro agentury. Proto otázka finančního a personálního vybavení eh, agentur je věc, které se silně věnuji a, a zcela podporuji požadavek, aby těch 5% 5% cíl o odbourání personálu u agentur, eh, které eh, eh, souvisí s tímto výborem, byl zrušen. Celkový ten přístup komise k, k personálním škrtům si myslím, že je nesmyslný. V roce 2013 jsme se rozhodli, že každá instituce škrtne 5% lidí i parlament tady eh, máš krknout 5% úředníků. Komise ale eh, nezahrnula a nevzala všech 5%, eh, tedy všech 5% svých zaměstnanců, ze všech zaměstnanců, ale nařídila to 5%, nařídila 5% každé agentuře. A tam, kde to nelze, jako je Frontex a EASO, kde se naopak nabírají lidé, tak tam bylo třeba eh, převést eh, úspory z jiných agentur personální. Takže pokud se podíváme na eh, celkový objem agentur, tak nejenom, že je tam škrtnutí o 5%, ale až některé agentury přišly o 10%, aby se posílily jiné agentury. Já si myslím, že tohle patří k celkovému obrázku, protože, milé kolegyně a kolegové, tuhle konfrontaci jsme prohráli. To jsme eh, prohráli na mezinstitucionálním setkání s radou. Jsme to projednávali, protože jsme měli ten dojem, že rada nemůže vůbec souhlasit s postupem komise. bez formálního souhlasu rady vůbec eh, takovéhle přesuny nemohou nastat. A překvapilo nás, že eh, rada přijala pozici, no, eh, vzhledem k tomu rozpočtu 2017 jsme to mm, implicitně přijali. Taková je situace. To se nám může nelíbit, mně se to tak nelíbí, ale myslím si, že je důležité zachovat požadavek vynětí těch vašich agentur z toho eh, personálního škrtu, ale to jsme zatím prohráli. To se musíme říci. Protože navyšování personálu v některých agenturách znamená eh, odbourávání personálu v jiných agenturách. Takže navýšení personálu u Frontexu, z Europolu, ne, že by bylo, nebylo nezbytné, ale celkově, a to musím jako rozpočtář eh, říci, to znamená vždycky, že tím prakticky eh, rozhodujeme o škrtech v jiných agenturách. Ne jednako jedné, ale do značné míry. Já jsem byl rád, že dnes ráno jsem tady mezi vámi, protože rozhodnutí výboru Libe nám přináší eh, některé obtíže. Co tím chci říct? Já zcela rozumím eh, zájmu Libe tomu, eh, že eh, se postaráte o to, aby se bylo jasné, kolik je k dispozici peněz, aby bylo navenek zřejmé, kolik Evropská unie dává za tento politicky důležitý cíl. Ale na druhou stranu to znamená, že vždycky, když dáme nějakou rozpočtovou položku, ztrácíme flexibilitu, protože eh, komise i Frontex eh, uvnitř svého rozpočtu ve eh, chvíli, kdy se předpokládala nějaká suma, podívejte se, čem rescue, a jakmile je vyčerpána, tak prostě nemůže z jiného fondu vzít peníze, aby eh, posílila eh, vyhledávání a záchranu. Čili přesně nemůže dělat to, co eh, politicky chceme. Když je ta položka prázdná, tak musíme začít s neskutečně složitou procedurou, abychom to zvládli. Mezi námi nestojí nic. My, si, my se naprosto shodneme, ale chci upozornit na to, že ty požadavky na stanování jednotlivých rozpočet, eh, rozpočtových položek přináší větší transparentnost, ale snižují flexibilitu eh, v momentě, kdy dojdou peníze. Čili jakmile eh, náklady na záchranu a vyhledávání převýší rozpočet, tak si velice komplikujeme situaci. A to ten váš výbor asi nechce. Já na to upozorňuji, protože my se samozřejmě eh, zabýváme stanovisky Libe velmi intenzivně a zcela chápeme politická východiska vašich požadavků, ale chci, eh, abyste se zamysleli nad eh, svým politickým cílem. Ta regulace rozpočtového nařízení prostě vede k tomu, že to je neuspokojivé já vám znovu říkám, máme tady politický cíl, který podporujeme, ale eh, tím voláním po eh, rozpočtu v položkách eh, tomu vůbec nepomůžete. Mnohokrát děkuji Jensi a děkuji za veškerá ta poučení z rozpočtového výboru. Já se obávám, že už opravdu nemáme moc času. Nemáme dost času na ostatní položky, takže paní takový, pokud se chcete k tomu ještě krátce vrátit, ne, dobře. Takže to byla dobrá diskuze, děkuji kolegům, kteří do ní přispěli. Je to pro nás důležitá věc. Jsou tady jisté odchylky v tom, co děláme, ale je to pochopitelné, protože to jsou zásadní věci pro Libe eh, z hlediska rozpočtu, ale chceme pokračovat v spolupráci a chceme vám poděkovat za to, že jste dnes přišli. A prosím, abychom dál pracovali na tom že tyto vztahy budou silné, protože je to důležitá doba a chceme, aby ty věci dopadly správně. Dobře, děkuji kolegům za příspěvky. Takže teď přejdeme k bodu číslo 12, což je boj proti korupci a následné kroky k usnesení Krym. Na úvod, kolegové, osvěžíme si paměť usnesení z 23. října 2013 o organizovaném zločinu, korupci a praní špinavých peněz, doporučení eh, k další, dalším krokům a iniciativám, parlament vydal pokyn výboru Libé, aby zajistil, že doporučení zahrnuná v tomto usnesení budou řádně implementována na politické a institucionální úrovni. V souladu s tímto usnesením proto náš výbor teď pracuje na zprávě, legislativní zprávě z vlastního podnětu o boji proti korupci a následních krocích k usnesení Krym. Po eh, rozsáhlé přípravné práci, včetně zpracování pracovního dokumentu, organizaci veřejného eh, slyšení, prezentaci studií expertů a dotazníků Eurojustu pro národní členy a po výměně názorů eh, s členy výboru pro vyšetřování italské mafie si nyní vyslechneme zpravodajku paní Ferraru, která nám předloží návrh zprávy. Takže, Lauro, máte slovo. Grazie, presidente. Vážení kolegové, především chci poděkovat stínovým zpravodajům a zaměstnancům za velice užitečné návrhy a za tento dokument. A chci poděkovat sekretariátu LIBA za technickou podporu a za pomoc a také těm, kteří se zapojili do slyšení. Včera bylo výročí vraždy Giovanniho Balkonyho. Bylo to 23. května 1992. Zahynul on, jeho žena a ochranka. Zemřelo skutečně mnoho lidí. Byla to obrovská lidská oběť a neměla by být nadarmo. musíme přestat vrát mafii za čistě národní jev a příslušnost mafii, protože oni působí na různých trzích a mohou využívat různou legislativu v jednotlivých členských státech, aby rozšířili svou činnost a víc získali. Měli jsme usnesení o organizovaném zločinu a to navazuje na to usnesení z 23. října 2013 o organizovaném zločinu a praní špinavých peněz. A cílem je zaměřit se na konkrétní oblasti a zásahy, které jsou prioritní. A je zásadní předkládat návrhy na posílení boje proti organizovanému zločinu. V úvodní části zprávy se zabývám sledováním dodržování stávajících zákonů a předpisů transpozicí v členských státech, u stávajících nástrojů a zřizováním eh, platform pro tento boj na mezinárodní úrovni. A pak je tady jeden bod, který se týká toho, že Evropská unie je členem GRECO, Politický cyklus Evropské unie by se rozhodně měl zaměřit na přidružení spíš než na boj proti zločinu. Musíme zvážit kapacitu jednotlivých institucí a jejich schopnost eh, naplnit legitimní očekávání občanů. Někdy to organizovaným zločincům usnadňujeme. Musíme pracovat ve spolupráci se sociálními, ekonomickými, zaměstnaneckými a e, dalšími politikami. Navrhujeme, že v Europolu by měla vzniknout specializovaná jednotka pro boj proti skupinám organizovaného zločinu, které působí v různých odvětvích. Členské státy potřebují určitý orgán, který umožňuje organizaci vyšetřovacích činností ve vztahu k organizovanému zločinu. A pokud je o legislativní rámec, měl by se posílit, měly by se zavést minimální standardy pro definici organizovaného zločinu a korupce, aby se zlepšila přeshraniční justiční spolupráce. Zvlášť velkou pozornost musíme věnovat společné definici organizovaného zločinu a veřejného činitele. Také ochraně whistleblowerů, Svědci musí spolupracovat s justičním procesem. A rozhodně jsme proto, abychom měli úřad evropského prokurátora, který bude mít jednoznačně vymezené odpovědnosti, povinnosti a pravomoci, aby justiční a policejní spolupráce na Evropské unii, v Evropské unii probíhala účinnějším způsobem. Co se přeshraniční spolupráce týče, všechno to teď trvá moc dlouho, je to příliš byrokratické a představuje to překážku v celoevropském boji proti organizovanému zločinu. Žádáme členské státy, aby navýšily zdroje, které mají k dispozici policejní a justiční orgány. aby docházelo ke vzájemnému uznávání důkazních materiálů, abychom měli žádný systém pro výměnu informací. Je důležité sledovat peníze, až na počátek těchto sítí. Potřebujeme větší transparentnost a vysledovatelnost toku peněz, zvlášť pokud jde o evropské prostředky. A musíme prověřit, jestli se využívají řádně. Je důležité posílit vysledovatelnost a zmrazování a zabavování majetku pro zisk nabitý nekalým způsobem. A chceme zabránit tomu, aby do legální ekonomiky pronikl organizovaný zločin. Rozhodovací procesy v členských státech jsou ovlivňovány, jsou problémy s veřejnými zakázkami je narušená hospodářská soutěž v důsledku pronikání organizovaného zločinu a potřebujeme opatření pro veřejné zakázky, potřebujeme kompletní systém elektronického zadávání veřejných zakázek celé EU. Tím by se snížilo riziko korupce. Musíme zavádět eh, sledování veřejných zakázek, konkurzů a musíme maximálně vyloučit organizovaný zločin. Potřebujeme jakousi certifikaci podniků ve vztahu k boji proti organizovanému zločinu. A pokud je o konkrétní oblasti, na které se teď zaměřuji, máme tady určité trestné činnosti, které, jsou, které mají v sobě ten výrazný prvek přeshraniční činnosti. Jsou to třeba farmaceutické výrobky, zemědělské výrobky v EU. Obchodování s drogami je samozřejmě jednou z hlavních obchodních oblastí. A potřebujeme eh, tyto věci stíhat, potřebujeme i prevenci. A další věc eh, je hazard, dokonce legální hazard. Vyzýváme komisi, aby přijala opatření. Další věc jsou daňové ráje, kam je možné umístit eh, nezákonným způsobem nabité zisky. Pak je tady boj proti terorismu, proti financování terorismu, organizovanému zločinu. A pak eh, je tady pronikání organizovaného zločinu do zprávy fondů které mají pomáhat začlenování přistěhovalců. I tady je jakási mafie ve střediscích pro migranty a pro uprchlíky. A to jsou prostředky, které se mají využívat k tomu, abychom se starali o tyto migranty. Tyto skupiny mají nové tržní příležitosti, mohou vystupovat jako poskytovatelé služeb na trasách migrantů a je to často jediná věc, kterou ti migranti mají k dispozici. A pak vidíme, že to pak přechází na obchodování s lidmi, obchodování s orgány, moderní otroctví. V těchto oblastech potřebujeme další kroky, další opatření. A další věc je eh, řízení odpadového hospodářství. To je vysoce ziskový obor a zákonný obchod s odpadem a s toxickým odpadem je velice škodlivý a má to závažný dopad na občany, na jejich právo na život a na zdraví. Tento návrh je teprve jakési východisko pro tuto zprávu a jistě dostanu pozměňovací návrhy, které do toho zapracuji. Ráda bych pokračovala v duchu spolupráce abychom nakonec mohli skutečně přispět k tomuto boji proti tisícům skupin organizovaného zločinu, kteří jsou zapojeni nejenom do podnikání, ale i do politických procesů. Má to dopad na základní práva občanů, na život evropských občanů v nejrůznějších komunitách. Ještě jednou chci poděkovat stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří se zúčastnili diskuzí. Chci poděkovat Evropské komisi, Europolu, Eurojustu, EPRS a všem, kteří přispěli k přípravě této zprávy. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji za toto velice komplexní představení zprávy. A máme tady několik stínových zpravodajů, takže jim dám slovo. Začneme stínovým zpravodajem pro EPP. Děkuji, pane předsedo. Já možná začnu tím, že poděkuji paní zpravodajce za veškeré úsilí, které do této zprávy investovala. Tato zpráva je skutečně prioritou která se týká nás všech a vyžaduje si skutečně úsilí všech skupin. Je to velice složitá záležitost s kulturními, společenskými, politickými, ekonomickými rozměry a to ve všech zemích. Je potřeba, abychom dokázali v rámci těchto iniciativ skutečně zajít za rámec jednotlivých členských států. Rada a parlament v rámci běžného postupu mohou stanovovat eh, sankce pro jednotlivé aktéry, protože eh, tento fenomén je nám všem společný a má rozhodně přeshraniční povahu. Občané Evropské unie chce, aby evropští politici přijali pravidla, která budou maximální. Je potřeba bojovat proti korupci v jednotlivých zemích v celé Evropě, která představuje, eh, což představuje miliony. Národní politici eh, mohou podléhat korupci a o to více je třeba proti tomu bojovat. proto je potřeba, abychom zde jasně definovali kompetence, aby probíhala užší policejní a soudní spolupráce, aby tato spolupráce byla účinná, tak, aby byla naplněna strategie Evropa 2020. Účinnost této strategie totiž do velké míry závisí na boji proti korupci, což je přesně ten politický kontext, o kterém se dnes bavíme. Zároveň je potřeba si uvědomit, že na evropské vlády tlačí také současná krize. Proto je potřeba po, těch, po, po některých zemích eh, vyžadovat eh, určitá omezení. Pokud je o využívání finančních prostředků, tak tady skutečně boj proti korupci může mít eh, významné následky. To znamená, jak jsem řekl, jsou tady různé kulturní aspekty, aspekty spojené s životním prostředím. Paní zpravodajka se o tom zmínila, hovořila o propojení s iniciativami v oblasti životního prostředí a já myslím, že bychom se skutečně měli všichni mobilizovat, abychom dokázali najít nejlepší řešení a vyslali správný signál. Každopádně ještě jednou děkuji paní zpravodajce. Děkuji. Teď prosím Lianu za SD. Děkuji, Klode. Také já, chci zatím, také já chci začít tím, že za eh, naši pracovní skupinu poděkuji Lauře Ferrara, jsem ráda, že jsem mohla být stínovou zpravodajkou v rámci této velice složité a komplexní problematiky. Eh, často je velice těžké přijít s nějakou definicí toho, jak vypadá boj proti korupci v Evropské unii. A já jsem skutečně ráda, že jsem byla součástí této zprávy, protože na podobných iniciativách jsem pracovala během posledních dvou let. A jsem ráda, že eh, tato iniciativa konečně došla na plnění. My jsme eh, byli velice zklamáni z té předchozí zprávy Evropské komise. Čekali jsme více legislativních návrhů na evropské úrovni, což by podle nás bylo v boji proti korupci a organizované trestné činnosti mnohem efektivnější. To, co potřebujeme teď, jsou dobré definice. Potřebujeme celoevropskou definici korupce a celoevropskou definici organizované trestné činnosti. Tyto definice jsou důležité, protože v jednotlivých členských státech jsou velké rozdíly. Jsou velké rozdíly v trestním právu jednotlivých členských států a to stěžuje boj proti organizované trestné činnosti. Očekávali jsme tedy konkrétní legislativní návrhy a harmonizaci, pokud je například o konflikt zájmů, korupci, daňové ráje, ale bohužel nic z toho se neprojevilo žádným konkrétním aktem ze strany komise. My si v té zprávě klademe celou řadu důležitých otázek, a to, jak bychom měli proti korupci bojovat na úrovni EU, jak by měly bojovat jednotlivé instituce, protože tady není žádná horizontální spolupráce. Jsou tady určité mezery v legislativě, které jsou následně zneužívány. A vytvářejí další příležitost ke korupčním praktikám. Tyto věci souvisejí s, nedávným, s nedávnou rezolucí Evropského parlamentu, která se týkala korupčních praktik o zneužívání fondu pro uprchlíky, pro, o zneužívání fondů souvisejících s migrací. A je tady prostě část těch finančních prostředků, které by právě měly směřovat k migrantům, k uprchlíkům, ale nedostanou se tam, protože je schrábne někdo jiný. My už eh, určitou dobu opakujeme, že Evropská komise by měla přijít s legislativními návrhy. A ta nejnovější zpráva sice určitě obsahuje některé zajímavé informace a návrhy, ale neobsahuje žádné návrhy, které by měly legislativní povahu. A e, my po komisi žádáme vysvětlení, proč tomu tak není, proč nepředkládá žádné legislativní návrhy v této oblasti. Abychom mohli bojovat s korupcí a s organizovanou trestnou činností, tak musíme mít společné normy, Musíme mít společné možnosti monitorování. My jsme měli podobný nástroj mezi Bulharskem a Rumunskem, nicméně tento nástroj již není účinný. A ten boj proti korupci prostě účinný být může pouze, pokud dojde k harmonizaci mezi jednotlivými členskými státy. Sociální demokraté navrhnou do zprávy určité pozměňovací návrhy, které budou směřovat tímto směrem. Budeme požadovat společné legislativní normy, eh, které by bojovaly proti korupci mimo Evropskou unii i uvnitř Evropské unie. Děkuji, prosím dalšího stínového zpravodaje. Děkuji chci říci, že ECR podporuje strategii komise pro boj proti terorismu, korupci a organizované trestné činnosti. To znamená, že to východisko, ze kterého přistupujeme do této debaty, je pozitivní. V té zprávě je určitě celá řada pozitivních iniciativ, se kterými ECR může souhlasit ať už se jedná o sdílení informací, o spolupráci, o ochranu oznamovatelů, o větší transparentnost evropských financí. A zároveň souhlasíme s tím, že musíme bojovat proti tomu spojení mezi organizovanou trestnou činností a terorismem, což souvisí také s obchodem s lidmi, což je pro nás prioritou, kterou se pokusíme zesílit ještě v rámci té zprávy. Pak jsou tady věci, které nemůžeme podpořit, což je asi známo, a to je ten evropský veřejný žalobce. To je věc, kterou tvrdíme od začátku. Eh, dále také nesouhlasíme s tím, aby se EU stala členem Greka. Ve všech těchto věcech máme obavy, zejména pokud je o princip subsidiarity a pokusíme se eh, tu zprávu ještě poměnit takovým způsobem, aby zohledňovala naše stanovisko v těchto věcech. Pokusíme se produktivním způsobem spolupracovat s ostatními stranami, abychom dosáhli našich cílů. Děkuji. Prosím, Natalí. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat Lauře za vypracování této zprávy, která je podle mě téměř dokonalá, protože vychází z celé řady eh, skutečně efektivních eh, setkání mezi Laurou a stínovými zpravodaji. Spravodajka zohlednila celou řadu připomínek, které jsme k textu měli. Dodávali jsme tam v rámci pozměňovacích návrhů některé další aspekty. Zároveň chci Hlavře poděkovat eh, za to, že použila velice zajímavý nástroj, což byl určitý dotazník, který byl rozeslán například Eurojustu nebo veřejným žalobcům. A to rozhodně přispělo k sepsání té samotné zprávy. Pokud je obsah té zprávy samotný, tak eh, eh, my jsme postupovali spíše takovým praktičtějším způsobem. A v té zprávě jsou vyzdvihnuty určité prvky, tak abychom se skutečně soustředili na několik oblastí, aby se eh, z té zprávy nestal takový přeplácaný svatební dort. Zároveň je tady zdůrazněno provádění jednotlivých iniciativ členskými státy. Je třeba se skutečně ujistit, že členské státy správným způsobem provádějí a transponují pravidla na evropské úrovni. protože v opačném případě spustí eh, Evropská unie postup při porušení Pak je tady několik eh, konkrétních věcí, což je samozřejmě logické. A jedná se například o propojení mezi praním peněz a daňovými ráji, protože i tady je třeba eh, zahrnout do té zprávy nějaký text, který by zlepšoval vystupovatelnost nebo vysledovatelnost těch eh, jednotlivých finančních proudů. Ve výboru LIBE se často hovoří o nezbytnosti zřízení evropského veřejného žalobce, což by byla nezávislá, ale zároveň silná instituce a my se domníváme, že tuto instituci potřebujeme velice rychle. Naše skupina by chtěla nicméně zdůraznit ještě několik dalších věcí, které by podle nás text obohatily. A to je za prvé boj proti kybernetické kriminalitě, proti kybernetické trestné činnosti. A možná bychom to mohli zahrnout do té části textu, která stanoví ty jednotlivé specifické oblasti, kde je potřeba naší intervence. Tam se hovoří například o padělání, o daňových rájích. Z toho padělání například pochází 500 milionů, pokud jsem se dočetla správně, eh, což je 500, 500 eh, miliard eur, což je skutečně velice vysoká částka. Jedná se například o eh, obchodování s heroinem, s kokainem a s marihuanou. Dále, pokud jde o evropského žalobce. Tak je potřeba, aby tato instituce měla své vlastní prostředky, aby mohla vykonávat své pravomoce, zároveň je, potře- eh, zároveň je potřeba rozšířit pravomoce, eh, tak aby tato instituce nebyla omezena pouze na eh, boj proti uniku financí Evropské unie. Další věc je směrnice z roku 2011, která samozřejmě již nese své ovoce. Nicméně já bych chtěla zdůraznit, že tady chybí dvě věci, a to je konfiskace majetku manželky či manžela nebo dědiců, protože tato věc není dost často uváděna do praxe. Velice často je totiž ten majetek převeden na členy rodiny a v takovém případě policejní složky nemají možnost skonfiskovat všechny tyto špinavé peníze. To znamená, nemělo by tady být eh, automatické zabavení majetku partnerů, ale eh, měla by tady existovat taková možnost. Protože tato praxe tady probíhá a my bychom to určitým způsobem měli zohlednit. Pokud toto nějakým způsobem neošetříme, tak i nadále eh, budou tyto praktiky představovat eh, hrozbu. A budou znemožňovat boj proti těmto nadnárodním organizacím. Děkuji. Thank you. And, uh... Děkuji. A pan Dion jako stínový zpravodaj Zague. Děkuji, pane předsedo. Já chci zopakovat to, co řekla Natalie Grusbeck. Pokud jde o tu velice plodnou spolupráci mezi paní spravodajkou a stínovými zpravodaji byli jsme skutečně velice dobře zahrnuti do té přípravy této zprávy, za což chci paní zpravodajce poděkovat. Myslím, že tam bylo několik eh, klíčových signálů, které jsme chtěli vyslat. Jednak jsme se chtěli vyhnout tomu přeplácanému šlehačkovému dortu, o kterém byla řeč. A chtěli jsme se soustředit pouze na některé oblasti, protože méně je někdy více. Tím pádem je ta zpráva velice stručná, ale zároveň se domnívám, že na druhou stranu bychom se měli vyhnout tomu, že parlament přijde s určitou řadou doporučení, pak o nich máme obecnou rozpravu, je nám řečeno, Eh, děkujeme za tato doporučení, jsou velice užitečné, pokračujte prosím v té práci. Jenomže my v určité fázi potřebujeme nějaké konkrétní hmatatelné důsledky. A proto bychom možná v této zprávě měli upřesnit, co přesně čekáme od komise a od členských států a kdy přesně takové výsledky očekáváme. Možná bychom to měli ilustrovat několika příklady. Například, když je řeč o korupci, tak v té současné zprávě je stejné oporučení jako v té předchozí. A samozřejmě to bylo ve středu zájmu v boji proti korupci jednotlivých členských států, ale já nevidím žádné hmatatelné dopady, které by to mělo. Nevidím žádné konkrétní zprávy, které by byly sepsány. E, ani komise nepředložila žádnou zprávu o boji proti korupci v jednotlivých členských státech. E, měla být vydána ta druhá zpráva, bylo to několikrát odloženo. A já bych chtěl, aby taková zpráva byla předložena, byla předložena teď a aby byla komplexnější, aby byla obsáhlejší. To znamená, že bychom měli komisi a členským státům adresovat konkrétní požadavky, konkrétní harmonogram. Protože pokud nic takového nestanovíme, tak prostě k žádnému pokroku nedojde. Stále si stěžujeme na to, že komise není dostatečně aktivní, pokud jde o monitorování boje proti korupci. To tady zaznělo několikrát, pořád se s tím nic nedělá. Pokud se například podíváte na umluvu OECD, tak i OECD si, si stěžuje na nedostatek prostředků, na nedostatek eh, závazků Evropské unii, pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti. A myslím, že v té zprávě je dokonce i odstavec, který se týká toho, že členské státy nemají dostatečné prostředky na boj proti organizované trestné činnosti. A já bych skutečně chtěl, aby v té zprávě byly obsaže, byl obsažen určitý seznam klíčových priorit, jak pro komisi, tak pro členské státy, uh, kde by bylo například eh, ilegální obchodování, korupce a tak dále. A to by byly klíčové priority, na které bych se měli zaměřit, protože zatím nic takového eh, neexistuje. A samozřejmě, když, když stanovíme priority, tak pak je třeba také stanovit eh, rozpočet pro jejich plnění. Mám pocit, že zatím tato oblast byla spíše zanedbávána Existuje například speciální složka v Evropské unii, která se specializuje na vykrádání obchodů. A my jsme se setkali se organizací, která zastupuje maloobchody, obchody. A oni nám vysvětlili, že zaměstnanci a majitele těchto obchodů jsou velice znepokojeni, protože v případě, že dojde k vykradení obchodu, tak to má jak eh, trestné, tak eh, ovšem psychologické následky. Europol má mandát k tomu, aby se těmito věcmi na národní úrovni zabýval, nicméně nespatřuje v tom svou prioritu. A to je proto, že v současné době existuje velký odstup mezi tím, nebo velký rozdíl mezi tím, co si stanoví jako prioritu Europol a co se potom řeší na úrovni národních žalobců. Samozřejmě je otázka, jak například napojíme na sebe jednotlivé systémy, jak budou propojitelné. A jde o to, že eh, když tak neuděláme, tak nakonec ani komise nemá komplexní obrázek o tom, co se vlastně děje. my bychom měli efektivně využívat toho, co máme k dispozici. Často možná schromažďujeme až příliš mnoho údajů a tím pádem se z toho vytrácí ty skutečně důležité údaje. Takže abych to schrnul, eh, my ještě přijdeme s pozměňovacími návrhy k té zprávě. Eh, pokusíme se přispět například eh, s přesněnými definicemi toho, co je organizovaná trestná činnost. Budeme se zabývat například i sankcemi, které přijímají členské státy. Také bychom chtěli, aby tento, tato zpráva odrážela to, na čem jsme se shodli, pokud jde o konzistentnost a pokud jde o procesní práva, protože je to součást balíčku, který již byl odsouhlasen protože přestože samozřejmě chceme bojovat proti této trestné činnosti, tak bychom neměli zapomínat na to, že v rámci tohoto boje musí existovat určité záruky práv a že tento boj musí být spravedlivý. Každopádně se pokusíme postupovat konstruktivně, konstruktivně a doplnit do této zprávy další aspekty, které tam podle nás patří. Děkuji. Já jsem rád, že se tomuto tématu věnujeme takto intenzivně. Jsem, rád, jsem rád, že se k tomu stínoví zpravodajové vyjadřují. Stále ještě máme trochu času. Elektronické hlasování začíná až ve 12 hodin, takže ještě máme čas se vyjádřit k tomuto tématu. Nejprve Jan Albrecht ty jsi nebyl stínovým zpravodajem, ale prosím, mluv za sebe. Děkuji, pane předsedu. Já skutečně chci pronést pár slov za Evu Žolí, která byla stínovou zpravodajkou a která se nemohla dnes zúčastnit. Chci poděkovat eh, zpravodajce za organizaci práce k této zprávě. která se snaží zlepšit ten boj proti korupci a organizované trestné činnosti. Je tam zdůrazněno několik aspektů, jako například eh, nutnost bojovat na úrovni EU proti eh, trestné činnosti v oblasti životního prostředí, proti praní špinavých peněz, proti daňovým rájům a proti eh, zneužívání fondů, které mají směřovat do, finan- do sociálních služeb. po věcech jako Panama Papers, LuxLeaks se domníváme, že je skutečně nezbytné zabývat se touto oblastí a chceme vyzvout Evropskou komisi, aby se tomuto tématu věnovala co nejdříve. Vedle zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce bychom měli lépe eh, hájit finanční zájmy Unie. A je třeba, aby se Evropská rada a komise konečně shodli a zřídili eh, evropského žalobce, který by měl dostatečné kompetence. My předložíme pozměňovací návrhy, které považujeme za nezbytné, nicméně se psání této zprávy vítáme, protože podle nás bude sloužit jako dobrý základ pro diskuzi. Děkuji. Myslím, že dnes jsou přítomní všichni stínoví, stínoví zpravodajové, což je určitě dobře, protože budeme mít lepší obrázek o celé zprávě. Děkuji. Pak se do debaty přihlásili tři členové a pak ten seznam uzavřu, protože už eh, nebudeme mít další čas. Takže Barbara Spinelli, pan Schleich a pan Gomez. Ještě pan Radev. Poprosím vás, kolegové, abyste skutečně byli struční, protože ve 12 hodin máme elektronické hlasování. Takže Barbara Spinelli. Eh, io ringrazio il rapporteur eh, per l'ottima presentazione. Chci poděkovat paní zpravodajce za tu prezentaci, kterou jsme si vyslechla. Děkuji také, vyslechli, děkuji také za to, že jste nám připomněla zavraždění Giovanni Falconeho. Domníváme se, domnívám se totiž, že je důležité, aby lidé věděli, co se v Itálii odehrálo, že je dobré si uvědomit, že když věci nefungují tak, jak by si mafie přála, tak zabíjí a když fungují tak, jak si přeje, tak, to, tak potom dochází k infiltraci ekonomie a veřejných služeb. Byli jsme svědky těchto věcí v Římě a z tohoto důvodu se domnívám, že je důležité si uvědomit, že minimálně jedno hlavní město Evropy je skutečně sevření tohoto velice významného jevu organizované trestné činnosti typu mafie. Vyslechla jsem si tu prezentaci od Laury a chci přidat jen pár věcí, která se týká úřadu Evropského žalobce. V rámci naší politické skupiny se k tomu nestavíme všichni úplně kladně. Nicméně já bych si přála velice silný a nezávislý úřad Evropského veřejného žalobce. Nicméně na půdě rady existuje velice silná tendence vytvořit úřad, který bude pouze schromažďovat údaje. A to si myslím, že je riziko, kterému bychom se měli určitě vyhnout. protože pokud budeme schromažďovat prostě údaje, které nebudou žádným způsobem zacílené, tak to ničemu nepomůže. Další věc je to, o čem se zmínila Laura, a to je to, že je důležité mít společnou definici veřejné služby, společnou definici organizované trestné činnosti, protože to je nezbytné pro boj proti přidružení k, organi- k organizacím trestné činnosti. Itálii se například jedná o asociace nebo skupiny mafiánského typu. Byl tam vydán nový zákon, který je velice kontroverzní. A myslím, že by se to určitým způsobem mělo dostat také do té naší zprávy a mělo by to být inkorporováno do evropské legislativy. Pani Schleim. Děkuji, pane předsedo. Já bych moc eh, ráda poděkovala eh, paní zpravodajce Laure Ferraře a, a také jiným zpravodajům za a, tento a, velice důležitý kus práce, který odvedli. Když se vzpomeneme na zabití Giovanniho Falconeho a na masakr Kapá, Malin Kapáči, tak ehm, je velmi podstatné, abychom ehm, na tohle nezapomínali. Na základě ehm, práce výboru Krim. je zřejmé, že mafie pracuje teď už přes hranice a, a využívá e, velice dobře jednotný trh. Takže potřebujeme efektivní nástroj k boji s mafií, protože jinak e, prohráme od samého začátku je dobré zaměřit se na lepší harmonizaci legislativy na evropské úrovni, jakož i na jednotnou eh, definici organizovaného eh, zločinu a souvisejících eh, trestných činů. Podívejte se například na to trestnou činnost, která souvisí s odpadovým hospodářstvím. Vzhledem k tomu, že se eh, mafie zapojila do legální ekonomiky, tak to znamená, že přicházíme o zdroje, nebo občané přichází o zdroje. Potřebujeme lepší soudní spolupráci na evropské úrovni a pan Korau říká, že je škoda, že lepší spolupráce není možná. A já souhlasím s tím, že eh, Oznamovatelé eh, musí být lépe chráněni, potřebujeme společné standardy pro její ochranu. A, stejně to platí pro daňové eh, ráje, protože ty možný praní špinových peněz. Musíme dát dispozici evropské eh, prostředky na přijímací střediska Rád bych také eh, zmínila eh, otázku eh, domlouvání výsledků zápasu. Do toho je mafie často zapojená. A potom konfiskace, jak říkali kolegové z ALDE. To je zcela podstatný instrument. My očekáváme studii komise o možných přínosech o rozšíření konfiskací nikoli na základě rozsudku nebo odsouzení, samozřejmě na základě eh, procedurálních eh, záruk a záruky spravedlivého procesu, ale opravdu se těšíme, až se o tom dovíme jakékoliv další podrobnosti. Děkuji, Eli. A teď Ana Gomeš. Děkuji. Já velice eh, oceňuji tuto zprávu a ráda přispěji pozměňovacími návrhy. Myslím si, že je to velice dobrá věc kterou eh, tady zpracovala kolegyně Laura Ferrara a mm, myslím si, že klíčové otázky je legislativa o oznamovatelích, evropský eh, veřejný žalobce a eh, konfiskace majetku. Co bychom měli už teď dělat, abychom zavřeli mezery splnili ty mezery v eh, boji s praní eh, špinavých peněz. Nejde jenom o eh, infiltraci kriminálních organizací do legální ekonomiky, ale jde o infiltraci do našeho politického establishmentu tím, že oni se zmocní našeho státu. O to tady jde. Ty mafie nekontrolují jenom ekonomiku, kontrolují politické politickou eh, sílu v některých eh, členských eh, zemích, v některých našich politických stranách. A to ukazují panamské dokumenty. Daňové ráje nejsou ráje jenom pro daňové úniky, ale pro pachatele trestné činnosti. A z toho opravdu musíme vyvozovat závěry. Musíme chránit jenom bankovní systém v Evropě, ale také odvětví, eh, která mu umožňují, aby eh, fungoval. Musíme se zaměřit na ta, která eh, mu umožňují prát špinavé peníze. Na to se zaměřuje tato zpráva a také na vytváření jednotlivých nástrojů, které se předpokládají. A sice doufám také nástrojů pro vyšetřovací výbor k panovským dokumentům. Doufám, kde je zpráva Komise o korupci eh, pro tento rok? Kdy bude předložena? O tom jsme toho zatím mnoho neslyšeli a já bych opravdu čekala, že tato eh, zpráva po té, co eh, byla předložena v roce 2014, bude dávat daleko větší smysl, pokud jde o odpověď na všechny tyhle otázky, o kterých jste tady hovořili. Děkuji, ano. A teď pan Radev. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. My, jako законотворци jsme nastojávali mnohokrátno, jako například... да... Děkuji vám za tuto zprávu. Jsou tam opatření, na kterých jsme e, delší dobu e, čekali, například e, na spolu, pokud se týká spolupráce mezi policejními složkami a vytvoření silného evropského veřejného žalobce. Boj proti eh, pachatelům trestné činnosti eh, v tímto koordinovaným způsobem je důležitý pro naši bezpečnost, protože také chceme, a také protože chceme zlepšit život eh, řádných občanů, chceme, aby tito lidé byli bezpeční v evropských městech a neměli pocit, že Evropské unii eh, eh, vládnou eh, kriminálníci, ale právo. My v Bruselu bychom měli začít provádět opatření k posílení boje s organizovanou trestnou činností. Děkuji. Děkuji a děkuji také za stručnost. Té si velice vážím. Teď se nám podařilo dosáhnout opět harmonogramu a chci poděkovat Loře za eh, práci eh, na této eh, zprávě. Má to tak dlouhou historii a je dobré, že zde byl zmíněn Giovanni Falcone a vyšetřování proti mafii. Ale jak říkal, více než jeden stínový zpravodaj. Má zde priority Libe, priority parlamentu a Jde o to eh, dát dohromady eh, něco, co lze opravdu implementovat, než jenom takový soupis zbožných přání. Chtěl bych eh, poděkovat také sdílným zpravodajům za to, že jste všichni byli a velice komplexně reagovali. Takže vážení kolegové, Lauro, ještě, ještě něco velice stručně k tomu budeš chtít říct? Ne. ne. Tak takovém případě, v případě lhůta pro podání eh, pozměňovacích návrhů je 31. května ve 12 hodin. A těším se na vaše pozměňovací eh, zpravodaje, eh, návrhy a děkuji všem zúčastněným. A ještě předtím, než bude o nás hlasovat, máme jeden, jednu drobnou věc, a sice otázku k písemnému zodpovězení, kterou dne 29. leda 2016 položil komisi pan Korál o možném porušování práv nezletilých chlapců bez doprovodu na Sicílii. Kolegové, e, ti z vás, kdo to neznáte, tak e, podle e, pravidel lze tuto odpověď, tedy tuto otázku položit komisi a pokud eh, ta odpověď nepřijde, tak se to projedná tady na výboru. Takže otázku eh, zašel pan Karao 29. Eh, ledna 2016 a podle pravidla 130 odstavec 5 měl dostat odpověď do 6 týdnů. Tomu to se nestalo. Takže, pane Korau, teď máte slovo, abyste jenom velice stručně eh, popsal, oč jde. Velice stručně vás poprosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vydali zejména eh, v našem regionu na Sicílii, Ehm, cítíme léta migrační tlaky. Došlo k nárůstu eh, počtu eh, eh, nezletilců bez doprovodu z zahraničí. Mm, v posledních letech jich bylo asi 5,5 tisíce. A jsou tady určité požadavky, které se týkají například pečovatelů. Ehm, Náklad na péči jednoho takového člověka je 75 na eur, tedy eur. 45 dá mm, ministerstvo vnitra, obce musí dát zbytek, ale obce na Sicílii na to nemají, na tyto náklady. A to znamená, že ty e, požadavky na ta pečovatelská střediska e, už nejsou naplněny. Někteří zaměstnanci e, nedostávají měsíce platy a úřady chtějí snížit úroveň péče tak, aby eh, se to pokrylo z 45 eh, eur dotace a proto nelze eh, zaručit práva nezletilých. A protože jsme poslali komisi tuto otázku 29. ledna, ptali jsme si, jestli o tom ví a jestli se domnívá, že snížení a, nebo omezení práv nezletilců je při, eh, přípustné a jestli nejsou nějaké prostředky na pomoc těmto. Děkuji vám a děkuji vám za stručnost. Takže my jsme se ptali, jestli komise o tom ví, takže teď dám slovo komise, ale prosím o stručnost. Děkuji, pane předsedo. My jsme při zpracování této písemné otázky nabrali skutečně spoždění, za což se velice omlouváme. Jsme rádi, že dnes eh, máme příležitost tak učinit osobně. Chtěl bych přispět také konkrétnější odpovědi, nicméně musím říct, že tu odpověď eh, stále vypracovávám. A je mi to líto zejména, protože ta situace je skutečně velice vážná. Pokusím se tu odpověď vypracovat co nejdříve a samozřejmě vám pak i nadále budu k dispozici, pokud budete mít nějaké doplňující otázky. Děkuji. Já si myslím, že to je smysluplná odpověď od komise. Je to velice závažná otázka. A vy jste uznali, eh, že tady došlo k průtahu. A my i nadále budeme eh, klást závažné otázky eh, na tomto výboru, eh, na které neodpovídáte. Poslanci chtějí odpovědi v nějakou rozumnou dobu. Vy jste samozřejmě pod tlakem, vy tady upřímně uznáváte chybu a my se těšíme na vaši odpověď na otázku pana Kora, velice důležitou otázku o nesledělcích bez doprovodu. Takže, pane Korao, budeme eh, čekat na odpověď. Odpověď byla velice eh, jasná. Doufejme, že to bude velmi brzo. Chcete ještě něco dodat? No, eh, co se k tomu dá dodat? My opravdu doufáme, že přijde velmi brzy nějaká odpověď. snažíme eh, se dodržovat lhůty, protože jinak eh, důvěryhodnost institucí eh, bude podkopána. Možná, že na konferenci předsedů nebo na jiném fóru se můžeme postarat o mechanizmy, které nám zaručí větší jistotu. Jak víte, já tento mechanismus používám a častěji než dříve, abych se postaral o tu odpovědnost institucí. Takže každopádně eh, děkuji komisi eh, za odpověď eh, v řádném termínu. Dobře, kolegové, takže uděláme si na pár minut přestávku, abychom se mohli připravit na hlasování. Začneme hlasovat ve 12 hodin. Přesně, děkuji. Please bring your electronic card. A přineste si elektronické hlasovací karty, pokud je tady nemáte. Uh, Kolegové, zaujměte místa, začneme hlasovat. Okay. Oh. So colleagues, uh, take your seat. Kolegové, posaďte se prosím, pustíme se do prvního hlasování. Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. Jde o přijetí návrhu. Současně s návrhem Evropské hraniční a pobřežní stráže komise předložila dva další návrhy na změnu předpisů, které se týkají Evropské agentury pro námořní bezpečnost a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu. Takže dnes hlasujeme o změně eh, předpisu o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. Budeme rovnou hlasovat, pokud jste připravení, pustíme se do toho a budeme hlasovat o kompromisu. Hlasování je zahájeno. everyone voted? Hlasovali všichni. Udělám na chvíli přestávku, než to hlasují někteří kolegové a pan Dias de Mera hlasuje ručně. Dobře, hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno a návrh byl přijat. 41 hlasů ku 7, nikdo se nestržel hlasování. Omlouvám se, kolego, takže závěrečné hlasování. Přecházíme k závěrečnému hlasování. Prosím, hlasujte. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. 44 ku 7, nikdo se nezdržel hlasování. Blahopřejeme panu Pabrexovi. A přejdeme k druhému hlasování o návrhu doporučení k dohodě mezi Evropskou unii a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Spravodajka je Maria Gabriel. Nejprve budeme hlasovat o návrhu doporučení. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. 50 hlasů pro, jeden proti. Nikdo se nezdržel hlasování. A tady není závěrečné hlasování, takže tohle vlastně bylo závěrečné hlasování. Kolegové, teď přejdeme k návrhu stanoviska k implementaci umluvy EU o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným podmínkám výboru OSN pro tuto umluvu a zpravodajka Martina Anderson. Pokud zpravodajka nechce nic říct, můžeme přejít přímo k hlasování. Ano, Martino? Takže přejdeme k hlasování. A začneme eh, návrhem číslo dvě. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Návrh tři. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl zamítnut. Číslo čtyři. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh přijat. Návrh pět. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh přijat. Šest. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Návrh byl přijat. Návrh 7. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 8 a 9 jsou identické. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Návrh byl přijat. Kompromis A. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Návrh byl přijat. Návrh 11. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Návrh přijat. Číslo 12. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. 13. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Číslo 15. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 14. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Číslo 16. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Kompromis B. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Návrh 20. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 21. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Návrh 22. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Návrh 23. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Návrh 24. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat návrh 25. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat návrh 26. Hlasujeme. Konec hlasování. Návrh přijat. Návrh 27. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Kompromis C. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Návrh 28. 35. Hlasujeme. Konec hlasování. Ne, ještě ne, teď, konec hlasování. Konec hlasování. Přijat. Kompromis D. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Návrh 38. Hlasujeme. Konec hlasování. Za EPP máme o jeden hlas navíc. Konec hlasování. Přijat. 39. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 40. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 42. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Kompromis E. Dílčí hlasování. První část. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijata. Druhá část. Konec hlasování. Přijata. Návrh 43. Omlouvám se. Přecházíme na 46. Návrh 46. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnut. 47. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 48. Hlasujeme. Chcete hlasovat současně o 8.40 a 9.40? Dobře, skvělý návrh. Takže 48 až Byl to téměř skvělý nápad, Tomasi, ale ne úplně tak prostě přidáme na rychlosti. 48 hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 49 hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 50 hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 51 hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 52 hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 53 hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 54 hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 55. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 56. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 57. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 58. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 59. Vypuštění. Hlasujeme. Konec hlasování. Návrh 59. Návrh 59. My jsme proti, ano. Návrh byl přijat. Návrh 61. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. 62. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. Úvodní ustanovení. Návrh 1 hlasujeme. Konec hlasování. Přijat a hlasování o textu v upravené podobě. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a návrh byl přijat. 51 hlasů pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasování. A blahopřejeme zpravodajce.